Uh, good afternoon everybody in uh, Dámy a pánové, dobré odpoledne a to všem zde v sále v Bruselu i všem v sále v Berlíně. Vítám vás na našem zasedání, vítám uh, pana spolupředsedu, pana Hinského, Hinskena. Uh, mohli bychom prosím ještě zkontrolovat, jestli máme dobré spojení, než začneme se schůzí jako takovou, takže já bych vám teď dal slovo jenom na pár úvodních slov. Uh, ve smyslu přivítání z vaší strany, abychom ověřili spojení. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkujeme vám za čas a doufáme, že dnešní diskuse bude velice plodná a přinese nám všem nové poznatky. Dobrá, děkujeme. Eh, my vás vidíme i slyšíme velmi dobře. Eh, budeme muset samozřejmě mluvit jeden po druhém. Eh, nejde tedy o dialog v tradičním slova smyslu. Vím, že pro nás máte hodně otázek. Chci říct si také to, že schůze na naší straně je webstreamována, což znamená, že budeme mít Eh, budeme mít diváky, kteří uvidí nás zde v Bruselu i vás zde v Bruselu. Je to pilotní fáze nového technologického projektu, do kterého se Evropský parlament zapojil. Jedná se o telekonference ve vysokém rozlišení a já si myslím, že my jsme vlastně první evropskoparlamentní výbor, který takto komunikuje s parlamentním výborem na národní úrovni a proto mnohokrát děkuji kolegům v Bundestagu, že eh, s tímto novým přístupem souhlasili. Doufáme, že to bude spolupráce plodná. Teď pokud jde o organizační věci. Eh, my sedíme v našem běžném výbor, výborovém eh, zasedacím sále. Je to velice velký sál takže pokud uvidíte obraz celkového sálu, tak vám bude připadat, že se v něm kolegové ztrácejí, ale jakmile začne někdo mluvit, tak se na něj kamera přiblíží. Doufáme, že poslanci na naší straně budou reagovat v hojném počtu a přímo na vaše dotazy. Jak určitě víte, jde nám hlavně o vzájemné uznávání odborných kvalifikací, což je naprosto klíčová politika pro tento konkrétní výbor, protože je to výbor zodpovědný za vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Komise v současnosti pracuje na reformě tohoto legislativního návrhu, na, který my se, na kterou my se velmi těšíme. V rámci přípravy našeho politického stanoviska, tedy stanoviska z hlediska parlamentu v této věci, vypracováváme zde v tomto výboru zprávu, která se zabývá prováděním stávajícího nařízení, eh, stávající směrnice, která má být změněna o čemž za chvilku bude hovořit naše zpravodajka paní Emma McClarkin. Očekáváme, že legislativní návrh nám komise odešle zhruba v prosinci letošního roku. Myslím si, že paní McClarkin bude hovořit i o tomto eh, časovém rozvrhu. Proto je eh, nejvyšší čas, abychom získali vaše názory na celou tuto věc, než bude probíhat další fáze diskuse. To je tedy úvod z mé strany. Nyní bych možná předal slovo panu Hinskenovi, předsedovi výboru v německém Bundestagu, eh, abyste přednesl své úvodní slovo, poté představí spolu zprávu paní McLarkin a poté zde máme různé mluvčí z různých, z obou stran, a které si oba, vy pane předsedo i já rádi vyslechneme a jak doufám, bude poté čas eh, na diskusi catch the eye za předpokladu, že se všichni budou držet svého stanoveného času. My zde máme digitální stopky, které budeme používat a vy jako předseda doufám budete řídit časovou, časový aspekt vaší diskuse ze své strany. Takže prosím, pane předsedo z výboru Bundestagu o váš úvod. A děkuji vám mnohokrát, pane kolego, za vaše úvodní slova my bychom teď rádi, eh, my dámy a pánové na této straně obrazovky, což jsou poslanci odpovědní za výbor pro průmysl a technologii, jsou nesmírně zvědaví, protože jsme všichni měli veliký zájem na uskutečnění eh, tohoto spojení. Hned přijdu k tomu, o čem jste se zmínil, abychom nestráceli příliš mnoho času, abychom přišli rovnou k věci Máme nesmírnou radost z toho, že naši milí kolegové vnitřního výboru, eh, pardon, výboru pro vnitřní trh a výbor pro hospodářství a technologie a jiní zde zastoupení kolegyně a kolegové budou hovořit o daném tématu, protože uznávání profesních kvalifikací v Evropě má rozhodující význam proto, abychom mohli optimálně využít odborný potenciál a mohli zlepšovat volný pohyb osob v Evropě. Přepracování směrnice o uznávání eh, jednotlivých profesí, proto zasluhuje naši velkou pozornost. Máme radost z toho, že eh, výbor pro vnitřní trh v Evropském parlamentu se ujal těchto důležitých otázek a děkujeme vám za iniciativu pro uspořádání této videokonference v návrhu paní zpravodajky Emmy McLaren je mnoho zajímavých věcí, které vyvolaly náš zájem. Německo podporovalo práce Evropské komise k přepracování směrnice o uznávání mm, profesních kvalifikací. Již v minulých letech se nám podařilo mnohého dosáhnout. I když přepracování této směrnice skýtá velikou příležitost pro zjednodušení, transparentnost a lepší uživatelnost tohoto zájemného postupu vzájemného uznávání. Velice vítáme, že Evropská komise ve své zelené knize převzala mnoho německých návrhů celá řada zde navržených opatření se z německého pohledu hodí k tomu, aby se usnadnilo občanům profesní změna při cestování z jedné evropské země do druhé, aniž by se přitom spochybnila vysoká úroveň kvalifikace. Také pomocí dnešní videokonference máme jedinečnou možnost, abychom si vyměnili názory o nezbytnosti změn a abychom se zmínili o možnostech řešení. Zmíním tady například téma profesních pasů, eh, což je téma, eh, o jehož zavedení se Evropský parlament vlastně již vyslovil v jedno usnesení v únoru roku 2009. Tyto profesní pasy, které jsou eh, vydávány v původním státě, mohou příslušným míst, mohou být podporována i příslušnými místy přijímajícího členského státu při přeskoumávání profesních kvalifikací. Zajímavá jistě bude otázka, jak bude třeba definovat jednotné minimální požadavky a jak by tyto mohly být eh, zautomatizovány. Vidím také určitou potřebu diskuse u tématu odstraňování jednotlivých kvalifikačních stupňů. I o, to bychom měli, o tom bychom měli intenzivně přemýšlet. Já jsem zcela vědomě hovořil velice krátce, protože tady máme zastoupeny odborníky a Jistě se všichni kolegové pokusí sformulovat své poznatky a těšíme se také na to, co nám řeknete vy z Bruselu, aby celá tato záležitost byla dovedena ke zdárnému konci. Takže nejprve vám velice děkuji za pozornost. Well, thank you very much for Děkuji mnohokrát za to, že jste nastínil některé problémy či témata, která s námi chcete projednat. A na ní dám slovo paní Emě Klarkenové, která je naší zpravodajkou. A paní zpravodajka má maximálně 4 minuty na své úvodní vystoupení. A poté předám slovo opět vám, pane předsedo, abyste představil svého prvního řečníka. Prosím, paní Meklárkenová. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velmi ráda, že se mohu zúčastnit této eh, výměny názoru, této videokonference a chci vyjádřit své poděkování kolegům v Bundestagu. Jsem si jistá, že dnešní diskuse bude velmi plodná. Jak víte, mám tu výsadu, že jsem se stala zpravodajkou u této zprávy. Je to moje první zpráva doby, kdy jsem byla tentokrát zvolena. Můj zájem o uznávání plných kvalifikací započal již v loňském roce, kdy jsem, se, kdy jsem byla autorkou stanoviska pro eh, tuto problematiku v oblasti zdravotnictví zapala jsem se také, nebo seznámila jsem se činnosti sítě Health Professionals Crossing Borders, tedy eh, zdravotníci <clears throat> a možnost těch působení přes hranice. Myslím, že modernizace toho systému dnes je eh, klíčová eh, nejenom pro podporu růstu, ale také pro mobilitu občanů, spotřebitelů, pacientů, pro ochranu jejich práv. Mojí, mým úkolem jakožto zpravodajky je poskytnout vstupy do, do legislativního návrhu komise, který bude vypracován koncem tohoto roku Setkala jsem se se zástupce odborné veřejnosti, stejně jako ostatním mým kolegům. Všichni říkají to tež. Eh, odborná veřejnost, eh, respektive odborní pracovníci stále čekají na to, až jim vytvoříme příslušné prostředí. Jde o služby, které jsou hnací jsou ekonomiky. Eh, lidé se chtějí zasazovat o dokončení do vnitřního trhu, je třeba, abychom jim poskytli rámec, kterým to umožní. I oni si přejí harmonizaci systému, jejich sladění, větší pohyb pracujících, ale zároveň eh, záruky bezpečnosti a kvality služeb. Musíme se postarat o to, aby členské státy eh, případné zavědomé směrnici dávaly eh, přednost v legislativním systému, ale také musíme mít musíme mít jistotu, že nevznikne nadměrná administrativní zátěž. Komise v letošním roce vydává zelenou knihu Eh, proběhla veřejná konzultace, měli jsme více jak 300 odpovědí a to včetně od eh, orgánů všech 27 členských států a také od profesních orgánů, od občanů. Eh, celkově se všichni domnívali, že tento navrhovaný systém je pragmaticky efektivní, ale respektive dosavadní systém uznávání je takovýto, ale v řadě oblastí se volalo po změnách. Poté, co jsem si prošla všechny tyto informace, mohu Eh, široce řečeno říci, že eh, nesouhlas s aktuální situací můžeme vyjádřit jakožto eh, ne, označit slovy nedůvěra v aktuální systém. Orgány členských států hovořily o omezeném informací, profesní pracovníci hovořili o nedostatečné transparentnosti rozhodovacího procesu. V Evropě na 20. století poskytování služeb či získání práce v jiné členské zemi je jasným jasnou ukázkou toho, jak se občané mohou aktivně zapojovat na jednotném vnitřním trhu. Směrnice z roku 2005 nastavila pravidla, která měla usnadnit mobilitu odborných pracovníků eh, tím, že se, eh, tím, že se zakotoval rámec pro eh, vzájemné uznávání odborných kvalifikací, s tím, že cílem bylo podpořit mobilitu, nastavit transparentní proces uznávání v každém členském státě, podpořit tedy přeshraniční poskytování služeb a zaručit vysokou kvalitu služeb, ochranu spotřebitele a pacienta já při vypracování své zprávy jsem se snažila zhodně všechny tyto cíle. Eh, chci, aby tato směrnice působila optimálně jak pro občany, například prostřednictvím online portálu. Eh, možná tady by bylo možné některé informace poskytovat eh, online ověřovací možnosti mobility. Také jsem apelovala na komisi, pokud o potřebnou modernizaci směrnice, protože některá ustanovení jsou více jak 30 let stará a opravdu potřebují revizi. Eh, bude chtít zapracovat minimální požadavky, také pokud je o eh, technologický a eh, vědecký vývoj. Budeme sledovat, jak toto je možné zapracovat do procesu zájemného uznávání a budeme také oslovat o koncesnu s členskými státy, pokud je o počet, počet regulovaných, regulovaných profesí. Požadoval, po, po, požadoval jsem také po komisi, aby, aby aby vyhodnotila dopady profesního průkazu, pokud je o a pokud je o možnosti zneužití. Také jsem konkrétně hovořila o, o oblasti zdravotnictví. Dále jsem žádala prostřednictvím systému IMI, aby existoval systém včasného varování, pokud nějaký odborný eh, pracovník v určitém členském státě bude například vyškrtnut z registru, aby tom byl uvědoměný na členské státy. Pokud je o eh, jazykové pořádku, žádné znalosti, to je třeba také ještě se dohodnout v této věci zejména v oblasti zdravotnictví, dále jsou zde kompenzační opatření. Odpovědi na dotazník ukazují, že prakticky žádné pověřené orgány se nepřijí, aby se toto pojetí objevilo v revidované směrnici, protože jsou velké obavy, že by toto vytvořilo eh, určité eh, mezery, tak by mohlo být zneužíváno. Já tedy prosím o tady požádal určité výjimky, eh, tak aby tato nová zredovaná směrnice působila co nejlépe ve prospěch eh, občanů a také odborných pracovníků. Děkuji. Děkujeme vám, paní zpravodajko. Já jsem vám tady dal něco více času, ale eh, měla jste nám mnoho co říci a nyní tady dávám slovo panu předsedovi, aby nám představil svého prvního řečníka za německou stranu. Das tue ich gerne. Dobrá, děkuji vám, já rád další řečníky představím. Děkuji paní zpravodajce za její slova. A nyní eh, rovnou předám slovo různým mluvčím eh, jednotlivých frakcí zde u nás v Bundestagu. Nejprve má slovo paní Nadine Schön, členka strany CDU CSU Křesťansko-demokratické unie. Prosím, máte slovo vážení kolegové a kolegyně zde v Bundestagu i v Evropském parlamentu. Děkuji mnohokrát za příležitost k vyjádření se zde k tomuto tématu a děkuji za příležitost výměny názoru k tomuto tématu. Myslím si, že to povede k lepší komunikaci mezi našimi oběma parlamenty. Pokud jde o směrnici o uznávání odborných kvalifikací, toto téma je podpořeno naší oboustranou rolí tom smyslu, aby se lépe zpřístupnil vnitřní trh občanům celé Evropské unie, eh, kteří mo- budou moci eh, řádným způsobem sledovat své odborné vzdělání. Do této aktivity se Německo od začátku zapojovalo. Naše mnohé návrhy komise již zohlednila a za to zejména jim také velmi děkujeme. Vzhledem k tomu, že mám velice omezenou řečnickou dobu, chci se zaměřit na některá kritičtější témata, tak abychom, abych tím přispěla do diskuse. Jednak eh, kriticky vnímáme například při, možnosti přístupu pacientů. Podle našeho názoru, eh, pokud se budeme zaměřovat eh, na umožnění přístupu k obrné kvalifikaci pouze pro určitou skupinu, omezujeme tím působnost celého projektu. E, máme zde jiné alternativy, například možnost systému dvojího vzdělání, který používáme v Německu a který se nám již velmi osvědčil. Za další, Pokud jde o přístup eh, v oblasti zdravotnického personálu, i zde máme v Německu dvou kvalifikační systém. Máme zde s tím desetileté zkušenosti a ty zkušenosti jsou velmi dobré. Umožňuje nám to zajistit vysokou kvalitu a tím pádem myslíme, že není třeba tuto oblast jakkoliv měnit. Třetí věc, eh, o kterých chci hovořit, jsou ta odborná vzdělávací povolání, eh, profesní průkazy a tak dále. To, co má sloužit k eh, vyšší transparentnosti a rychlejšímu uznávání odborných kvalifikací. Toto vítáme. Upozorňujeme však na to, že u, u, u uznávání odborných kvalifikací by mělo být dále v kompetenci národních členských států. Praco, pro, profesní průkaz může být dobrým základem, ale není univerzálním a komplexním řešením. Pokud jde o poslední bod, o kterém chci mluvit, automatické uznávání, eh, zde mm, bychom rádi navrhli snížení povinného kvora členských států na devět členských států. Vnímáme, že v této oblasti se názory velmi různí a měli bychom to tím pádem ještě zohlednit. To jsou tedy kritické body, eh, které vnímáme my. Obecně za to tuto směrnici vítáme. Její návrh máme před sebou. Děkuji vám ještě jednou za spolupráci a myslím si, že pro Eh, občany Evropy a pro evropskou konkurenceschopnost se jedná o návrh velice plodný. Děkuji vám. Eh, nyní eh, dávám slovo opět vám, pane Harbre. Děkuji vám. Obraz máme opravdu dobrý, zvuk je také skvělý. Chci připomenout, že i vaše projevy se překládají do všech pracovních, standardních pracovních jazyků zde v Evropském parlamentu a za to děkuji našim tlumočníkům. Nyní eh, dáme slovo takzvaným stínovým zpravodajům různým politických frakcí zde u nás v parlamentu. Paní McClarkin byla za eh, skupinu EKR. Nyní dostane slovo paní Le Grip za stranu EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem srdečně poděkovat našim kolegům z Bundestagu, že se účastní této videokonference, která vlastně zintenzivňuje spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, co se týče výměny názorů a vlastně prodloužení toho fóra týkající se vnitřního trhu, které se konalo v Krakově před několika dny, kdy jsme měli příležitost diskutovat s profesními zástupci, s občanskými společnostmi, s parlamentáři, s poslanci z nejrůznějších států Ráda bych upřesnila, že si uvědomujeme, že Spolkové republiko Německo i my eh, Víme, že tyto návrhy se týkají modernizace stávající legislativy o uznávání profesních kvalifikací a to běží po specifické ose týkající se nabízení služeb a těch profesionálních pasů či profesních průkazů. Je to velice závažné téma, je to komplikovaná složka, tato revize. Zpráva, eh, ke které se budeme vyjadřovat na našem výboru, obsahuje vlastně názory, které mm, doufejme konkrétně přispějí k vylepšení návrhu, který jako evropští poslanci i národní poslanci předložíme pro usnadnění mobility uznávání, profesních uznávání tvoří jednu z 50, jeden z 50 návrhů eh, komisaře Barniera v návrhu pro lepší fungování vnitřního trhu. Je to legislativa, eh, kdy my, evropští eh, poslanci, se k tomu také vyjadřujeme a nyní bych chtěla něco říci k tomu evropskému pasu to bude určité novum, bude to znamenat veliké zjednodušení a zároveň to umožní účinnost jak pro evropské eh, profesionály, tak pro zprávu a administrativu a je to velice reálný projekt, který je očekáván našimi občany. Jsem si jistá, že je nutno ještě vyřešit celou řadu technických otázek, jaký typ pasu, jaké údaje to má obsahovat, jak to uvést v soulad s veškerými právními předpisy jednotlivých států. Všechny tyto otázky jsou pojednány vlastně ve stávající zprávě Zásadní podle mého názoru je, aby tento průkaz byl dobrovolný a abychom eh, mohli umožnit zejména určitým profesím, jako například ve Spolkovém republice Německo už učinili něco podobného pro inženýry. Eh, chtěla jsem velice poděkovat za všechny vaše příspěvky. Uh, thank you very much, Mrs. Le Grip. Um, Děkuji mnohokrát. A nyní musím říct, pane eh, předsedo, že jsem opomněl přivítat eh, šéfa oddělení z Evropské komise. Jenom jsem ještě říkal, eh, že jsem opomněl představit pana Jurgena Týčiho, šéfa oddělení Evropské komise, který má na starost tento návrh a je zde také dnes přítomen, bude Eh, nám i vám naslouchat a zbydeli eh, čas dáme mu také prostor. Předpokládala jsem, že by vás tato skutečnost zajímala, nyní dávám slovo opět vám. Eh, děkuji vám, pane Harbre. Děkujeme vám za slovo, chápeme, že času je málo. Nyní na německé straně předávám slovo panu Klausi Bartlovi, který je zde u této příležitosti mluvčím sociálně demokratické strany Německa SPD. Prosím, pane Bartle, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, eh, přeji všem hezké odpoledne. My souhlasíme s cíly pozměněné verze nové směrnice, ale myslíme si, že Eh, ty návrhy by mohly být ještě přesněji formulované. Eh, doufám, že tato telekonference nebude pouze technickou etídou, doufám, že bude mít dopad i na proces eh, nového zni- přípravy nového znění této směrnice. Faktem je, že na německé straně existuje všeobecný konsenzus v mnoha bodech a to, co říkala paní Schön, paní Nadine Schön, podporujeme i my. Chci poznamenat ještě toto. Eh, jsou zde i určité rozpory, pokud jde o profesní směrnici. Jsme toho názoru, že směrnice o odborných kvalifikacích by neměla být používána eh, k tomu, aby se otvírala zadní vrátka eh, toho principu domovské země, té země původu. A to ani v konkrétních eh, případech konkrétních povolání. Eh, ten celý systém odborných kvalifikací by se neměl používat k přeměně celého systému odborné práce. Jedná se pouze o jeden aspekt celého tohoto systému. E, profesní průkaz rovněž považujeme za důležitou věc, ale e, nesmí se jednat o jakousi automatickou věc. E, I zde musí mít stát příjemců právo posuzovat případy jednotlivě. Za další, chceme zachovat i princip princip eh, oddělenosti jednotlivých, pra, jednotlivých povolání. Přístup k informacím rovněž vidíme jako něco, co je nutné zachovat odděleně. Pokud jde o systém klasifikace, zde bychom nechtěli věci zbytečně překomplikovávat. Podle našeho názoru eh, tento systém té klasifikace by měl být co nejvíce sjednocen, například podle kvalifikačního evropského rámce. A kromě toho upozorňujeme i na problém jazykových znalostí, pokud jde o některá konkrétní povolání, kdy je z hlediska spotřebitele nutné, aby odborní pracovníci měli znalosti daného jazyka země, kde chtějí pracovat. To musí být řízeno opět systémem eh, členských států. Dále se připojuji k tomu, co říkala paní Šen. Děkuji. Děkuji vám, kolego Bartle, a dávám slovo opět vám, pane Harbre, tak abyste mohl dát příležitost pro další příspěvky. Děkuji, pane předsedo. Nyní mým potěšením dát slovo paní Bernadette Verňo, která je novou zpravodajkou za Alianci socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Má slovo na dvě minuty. Prosím, Bernadette. Ano, pokusím se dodržet řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, obzvlášť ráda, že tuto diskusi vedeme s národními parlamenty, či s národním parlamentem, eh, protože myslím, že Evropa je mm, vytvářena také nejenom prostřednictvím Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů. Eh, kteří spolu s námi prostudovávají a analyzují jednotlivá témata. Pokud o tuto navrhovanou směrnici z roku 2005 o uznávání odborných kvalifikací, eh, už o tom diskutujeme více do měsíců, všechny politické skupiny společně s komisí. Já si myslím, že jde o nutnost, protože tato směrnice z roku 2005, eh, jak se ukázalo, má různé mezery a pokud je o mobilitu odborných pracovníků, která se posiluje a bude se posilovat, díky bohu, Ehm, když se podíváme do statistik, tak většina mladých, eh, jak vidíme, dnes má chuť zkusit své profesní štěstí v zahraničí. Takže slyšíme vás pouze francouzsky. Pokud by bylo možné poprosit o tlumočení do Němčiny. Už to funguje. Už to je v pořádku. A zrovna já nejsem tak onavená, ale to nevadí, zrovna mě to, zrovna mě to potká. Malý technický, technický problém, ano, i, i na techniku dojde v rámci této směrnice. E, pokusím se tady zopakovat e, to tež. Takže chtěla jsem říct, že mě velmi těší spolupráce s národními parlamenty. E, vždy jsem to prosazovala, obhajovala, protože se domnívám, že evropský projekt musí být nesen samozřejmě Evropským parlamentem, ale také všemi národními parlamenty které s námi spolupracují. A myslím si, že v rámci směrni, eh, revize směrnice o eh, uznávání odborných kvalifikací z roku 2005 eh, i když ta směrnice není příliš stará, přesto už se ukázalo, že má mezery. Proč? Protože mobilita odborných pracovníků se prohlubuje a může se jedině prohlubovat. Když se podíváme na statistiky ohledně mladých, pokud jim položíme otázku, zda chtějí, zda chtějí pracovat v zahraničí, množství z nich, pro mnohé z nich je to dokonce nutnost. Takže Myslím si, že je důležité umožnit Evropanům eh, pohyb eh, v odborné sféře, to důležité pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost našich podniků, našich zemí. Zároveň je nutné ovšem, aby odborný pracovník eh, měl určité jistoty, určité záruky, pokud působí přeshraničně, a také musíme dát záruky spotřebitelům a pacientům. Identifikovali jsme některé body, některá místa, nebudu hovořit o všech, do jisté míry souhlasím s kolegou, s kolegyní Legrip. Eh, souhlasím s tím, co tady zaznělo od SPD, ale to je, myslím, to myslím někoho nepřekvapí. Jsme si velmi názorově blízcí. Eh, I my se stavíme kriticky, jak v zásadě částečného přístupu k povolání, a pokud je uznávání jazykových dovedností, které působí problémy, domnívám se, že u této směrnice o uznávání odborných kvalifikací je nutné, abychom se zaměřili, eh, usudili jasno, jaký typ harmonizace si přejeme v této oblasti. Zda mají jít e, o nějaké počáteční vzdělání nebo o celoživotní vzdělávání. Neexistuje ve všech zemích, čili je třeba, e, je třeba definovat stupeň harmonizace. E, určitě také do toho spadalo jazykové vzdělání a dále pokud o profesní průkaz všichni znají moji pozici. Já jsem si myslím, že by to mohl být mimořádný nástroj, Eh, nástroj, který by dokonce se mohl stát eh, nebo účastnit eh, evropské identity a ukázal by, že vnitřní trh není pouze o mobilitě zboží a osob, která je někdy špatně regulována, problematická, ale díky tomuto profesnímu průkazu můžeme mít určitý základ pro sdílené ekonomické bohatství občanů. Je třeba, abychom tedy velmi rychle zaváděli nástroje, které skutečně mohou podpořit mobilitu které mohou regulovat a zakotvit přesná bezpečnostní kritéria jak pro odborné pracovníky, tak pro občany. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Bernadette. Doufám, že teď už tlumočení funguje a předávám tedy slovo panu předsedovi. Děkuji vám mnohokrát za udělení slova. Já slovo hned předám dál mluvčí liberální frakce v německém spolkovém sněmu, paní Claudie Bürgel, která zastupuje eh, Svobodné demokrata, je zpravodajkou eh, pro tuto složku. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, velice Eh, srdečný pozdrav všem kolegům v Bruselu. Mám nesmírnou radost, že máme dnes možnost diskutovat k tomuto tak důležitému tématu, jak na to nazírá naše frakce a rada bych vám sdělila, že spolková frakce FDP vítá přepracování směrnice v celém rozsahu protože tato směrnice si dává za cíl v rámci Evropské unie umožnit lepší a rychlejší pohyblivost odborných sil. Rostoucí nedostatek odborníků je aktuálním tématem v celé Evropské unii. Proto obzvláští potřeba eh, spočívá v jednoduchém transferu vědomostí a v snadném pohybu talentu. Já eh, si myslím, že jistě víte, že FDP leží na srdci zejména malé a středně velké podniky a to jim jistě prospěje. Eh, tento průmysl malých a středně velkých podniků vyžaduje také jiné rámcové podmínky, eh, kde hrají velkou roli iniciativy. Soulad s procesem Skodaně. to bych ráda připomněla, znamená, že cílem je dosažení celoevropského prostoru pro vzdělávání. Co se týče automatického uznávání profesních kvalifikací, i to je nesmírně důležité, ovšak eh, důsledkem toho nemůže být, aby malé a středně velké podniky musely překonávat kupu eh, předpisů byrokratických. Tady je třeba skutečně dávat bedlivý pozor. Jinak se připojí k požadavkům mé kolegyně paní Š z CDU CSU a chci vám ještě jednou poděkovat za tento otevřený rozhovor. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a vracím vám slovo na Evropskou stranu a prosím pana předsedu, aby dal slovo dalšímu řečníkovi. Uh, Děkuji vám mnohokrát. Eh, dále zde máme stínového zpravodaje za liberální frakci zde v Evropském parlamentu, pan Kristian Zoj. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem velice rád, že konečně dostáváme tuto příležitost, příležitost vyměnit si názory s kolegy z Bundestagu k tomuto důležitému tématu. Protože faktem je, že naše spolupráce je zapotřebí pro vylepšení kvality a provádění naší legislativy. Jsem přesvědčen o tom, že modernizace systému o uznávání odborných kvalifikacích je naprosto zásadní, tak abychom zlepšili mobilitu pracovních sil v Evropě. Eh, pod jsem rád, že Německo podporuje celou řadu zajímavých nápadů, o kterých se už mluví. Mobilitu mm, potřebujeme zajistit a systém deklarací je potřeba zjednodušit. Zejména pokud jde o e, odborné pracovníky doprovázející spotřebitele, e, například sportovní kouče, e, průvodce turistů a tak dále. Tito nesmí být předmětem deklarací, protože nedochází v jejich případech k stykům s místními spotřebiteli v cílových zemích. Profesní průkaz by mohl být velice užitečný, pokud jde o účely dočasné mobility a možná, že by dokonce mohl nahradit systém deklarací do budoucna jako celek. Samozřejmě potřebujeme pro, provést případnou dopadovou studii takovéhoto profesního průkazu a musíme zajistit, že tyto průkazy budou dobrovolné. Zaměřit se musíme rovněž na mobilitu e, směrem z neregulovaného do regulovaného členského státu. V některých případech existují požadavky Eh, na dvouletou praxi. To občas způsobuje velké problémy. Německá vláda správně říká, že odborní pracovníci, kteří právě absolvovali eh, vzdělání, nemohou tuto dvouletou praxi do, do, doložit, protože zkrátka nemají čas, aby ji získali. Pro tyto případy musíme najít nějaké řešení. Eh, dále systém automatického uznávání podle mého názoru funguje dobře, ale minimální požadavky na školení potřebují aktualizaci, a to aktualizaci pravidelnou. Rovněž bych se stavěl eh, za spíše kompetenčně založený systém, kde by byly minimální požadavky na školení definovány, definovány nejenom trváním školení, ale také podle eh, skutečných pracovních výsledků, tak aby bylo možné eh, dosáhnout lepšího systému porovnávání a lepších výsledků. Obecně řečeno je potřeba podniknout další kroky pro zlepšení důvěryhodnosti systému a až toho dosáhneme, bude, myslím, mnohem jednodušší postupovat i na, na poli zjednodušování, čímž eh, budeme působit ve prospěch odborných pracovníků i spotřebitelů. Děkuji. Děkuji vám, pane Buzoji. Nyní má slovo opět německá strana. Děkuji vám mnohokrát a hned dávám slovo naší kolegyni paní Agnes Alpers, která zastupuje levici. Má slovo. Prosím pěkně. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Krásný dobrý den, kolegyně, kolegové. Nesmírně těší, že máme příležitost k této mezinárodní výměně názoru. My vítáme směrnici k uznávání profesních kvalifikací, ale vidíme zde ještě celou řadu nevyřešených výzev v jednotlivých zemích EU eh, se totiž nehovoří pouze o kultuře, ale podstatné také bude, jak jednotlivé státy podporují získávání jazykových kompetencí. Tento problém by měl být diferencovaněji pojednán ve směrnici. Aby byl systém pro uznávání kvalifikací jednodušší a transparentnější, je třeba bedlivě přeskoumat, jaké možnosti existují v jednotlivých státech Eh, aby se dala nějaká možnost těch tisícem úřadům, které budou zkoumat žádosti, mm, eh, aby mohly mít jednoduchou práci a nebyla tady příliš velká administrativní zátěž. Eh, budou-li se uznávat pouze dílčí kvalifikace nebo veškeré kvalifikace. Důležité bude vědět, jakým způsobem lze zaručit také možnosti dalšího vzdělávání a jak budou tyto možnosti přístupné lidem, protože je třeba usnadnit mobilitu všech lidí v Evropě. Do, co se týče profesních průkazů. To bude jistě velice perspektivní pakliže to bude závazné a pakliže bude zajištěna kontr- ochrana osobních údajů. A proto by, bylo, by se mělo mm, zapsat co možná nejvíce profesí mm, do této směrnice, aby se dosáhlo takového cíle, abychom mohli uskutečnit automatickou, eh, automatické uznávání. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji také i za vaši stručnost a dávám slovo zpět do Bruselu. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, uh, pane předsedo. Poslední mluvčí z naší strany z odstínových zpravodajů, které dnes odpoledne vyslechneme, je paní Heidi Rule, zastupující zelené zde v našem výboru. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Na seznamu je eh, moje dánská kolegyně, která je však dnes v Krakově, což znamená, že zde nemůže dnes vystoupit. Chci poděkovat eh, kolegům v německém Budestágu. Já si myslím, že mnoho z toho, co jste řekli, můžeme do té směrnice klidně zahrnout, protože konec konců i my jsme připravovali pozměňovací návrhy, například pokud o systém celoživotního vzdělávání jednoznačně nechceme dávat signál eh, k tomu, že lidé s kratší dobou vzdělání budou později v systému znevýhodněni, což znamená, že tuto věc musíme ještě jednou zdůraznit. Už jsme v té věci hovořili i s komisí. Eh, myslím si, že vaše připomínky v tomto smyslu dopadly na úrodnou půdu. Je v našem společném zájmu dále podpořit spolupráci mezi národními parlamenty a parlamentem evropským a tuto spolupráci zlepšit, protože v minulosti jsme viděli, že provádění implementace směrnic vede často k problémům, že to provádění trvá velice dlouho a není plnohodnotné, není úplné. Proto je velice důležité nyní, když projednáváme revizi směrnice, abychom se ze zkušeností poučili a abychom zabránili stejnému vývoji do budoucna. Podíváme-li se na případy Solvit, pokud jde o žaloby eh, našich občanů, eh, vidíme, že, se, že je téma eh, odborného vzdělávání opravdu na špici zájmu našich občanů. Musíme se proto snažit toto téma zjednodušit, zrušit přebytečnou byro, eh, byrokracii, ale zároveň zajistit, že to bude stále program účinný. Proto chci zdůraznit ještě jednou důležitost toho takzvaného profesního průkazu. Myslím si, že by nám všem usnadnil situaci. Samozřejmě potřebujeme studie dopadu, potřebujeme Eh, studie použitelnosti, ale já si myslím, že v principu takovýto průkaz, elektronický průkaz, významným způsobem přispěje k zrychlení všech procesů a k jejich zjednodušení. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní Rüle, díky, že jste dodržela řečnickou dobu. Nyní předávám slovo opět panu kolegovi Hinskenovi do Berlína. Ano, takže máme ještě čas, takže teď mohu dát ještě čas kolegovi Memetu Kiličovi za zelené. Takže mu okamžitě dávám slovo, prosím pěkně. Vy jste ale optimista, pane předsedou, já se budu snažit dodržet to dobu. Vážení páni předsedové, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji komisi za její důslednou evaluaci uh, dopadů směrnice o uznávání profesí. Pro mě jsou tady směrodatná měřítka, vlastně pět měřítek. Za prvé, zabránění zamezení byrokracie. Podporuji eh, cíl, aby počet reglementovaných profesí se zredukoval na takovou míru, eh, která umožní automatické uznávání. Za druhé, závazný charakter. Zasazuji se za možnost dobrovolného průkazu, ale ten by měl být zaveden ve všech státech, aby každý občan mohl rozhodnout sám, zda si zažádá o takový průkaz či nikoliv. Rozhodující je, aby, ho, aby o něj požádat mohl a aby se mohl spolehnout na to, že takovýto průkaz bude také uznán v ostatních státech. Za třetí, přesnost cíle. Neměli bychom se dopustit té chyby, že bychom se při Eh, rozlišování jednotlivých kvalifikačních stupňů dostali do zbytečných potíží. My bychom měli zjistit, zda existují podstatné rozdíly a jak mohou být tyto kompenzovány. Za čtvrté, transparentnost, zejména s ohledem na přeskoumávání kvalifikace a kompenzačních opatření, vyrovnávacích opatření potřebujeme jasná kritéria, která budou všem srozumitelná. Za páté, vlastně závěr, koherentnost. Rád bych z tohoto místa ještě jednou zdůraznil, že je pro nás nesmírně důležité, aby se členské státy zasazovaly za usnadnění uznávání profesních kvalifikací, které byly získány ve třetích státech. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Věděl jsem to. Věděl jsem to, že budete stručný a že přesně, jasně popíšete všechny problémy. Děkuji vám, pane Kiliči, a předávám slovo do Bruselu. Předávám panu kolegovi Harbrovi. Děkuji. Naši stínoví zpravodajové eh, z GUE a EFD tu nejsou, ale Eh, zbyl nám tedy trochu čas na postup Catch the Eye. Mám zde eh, prostor pro tři jednominutové výstupy. Zatím se přihlásili pánové a paní Vrkojen, Weiler a Gebhardt. Takže já navrhuji, abychom takto vyčlenili čas třikrát jednu minutu, poté předáme stejný čas vám a potom bychom pomalu měli překročit k závěru, protože Čas už tlačí, i když myslím, že asi přesně ve čtyři nám přerušení nepřeruší, ale přece jenom plánováno to bylo do čtyř. Takže pokud vám to takto vyhovuje, poprosím paní Irigoyen, aby začala, ale poprosím skutečně o dodržení jedné minuty, protože času už není na zbyt. Prosím. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Hlavně posílám srdečné pozdravy našim kolegům do spolkového sněmu. Všichni se shoduje na tom, že mobilita profesionál není jenom základním právem vyplývajícím ze smluv, ale je klíčovým faktorem pro hospodářský rozvoj a pro rozmach a dosažení trvale udržitelné ekonomiky. Proto je zásadní přizpůsobit a aktualizovat režim vzájemného uznávání profesních kvalifikací a přizpůsobit ho realitě trhu práce a také potřebám pracovníků a spotřebitelů. Všichni se shodujeme na tom, že je třeba zasadit se o lepší transparentnost, zjednodušení a flexibilitu norem, pro dosažení uznávání. Hodnocení kompenzačních opatření pro vyřešení problémů, které ještě existují a pro zaručení lepší transparentnosti rozhodování pro profesionály. Lepší klasifikace a harmonizace kritérií týkající se také jazykových znalostí, které se aplikují v jednotlivých členských státech. Dámy a pánové, Evropa je odpovědností všem, je zapotřebí všech Evropa musí profesionálům a spotřebitelům poskytnout veškeré možnosti jejich vývoje. Je proto třeba udržet trvale udržitelné hospodářství. Děkuji mnohokrát a promiňte, nedodržela-li jsem čas. Děkuji vám, paní kolegyně, eh, já jsem měl říci, že jste španělskou poslankyní za S plus D. Paní Weiler, S plus D, také jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo Harbre. Vítám srdečně pana Hinskena na ostatní mé bývalé kolegy z německého Bundestagu. Já se chci omezit pouze na tři body, ale možná ještě jako úvod bych ráda řekla, že jsme na výboru pro vnitřní trh a myslím si, že je jasné, že pro většinu z nás je důležité hlavně to právo našich občanů eh, získat pracovní místo, případně vzdělání v jiném členském státu, protože je to podle našeho zásadní princip Evropské unie. Samozřejmě nutnost vylepšení vnitřního trhu je také důležité, ale zásadně pro nás právo našich občanů, aby mohli pracovat tam, kde se jim chce. Za další, je důležité to, co říkala paní Rühle vlády eh, často věci blokují více, než si dovedeme uvědomit. Někteří národní poslanci v různých parlamentech to dělají různou měrou. Neznamená, že mluvíme s vámi, že je to nejhorší právě v Německu, je to v různých členských státech. U této reformy se musíme vyhnout právě tomu, aby se tento proces protáhl o mnoho, mnoho let. A za další, eh, u tohoto legislativního opatření jsme dbali zejména na to, aby práva a konkrétní aspekty zejména rukodělných, eh, rukodělných eh, povolání zůstala zachována. To jsou například situace v oblastech, kde dochází k mistrovskému vzdělání v Německu, Lucembursku a Rakousku. Myslím si, že se nám to povedlo docela dobře a myslím si, že to, čeho jsme dosáhli, to bychom neměli nyní opět začít podkopávat. Děkuji. Děkuji. A nakonec šéf skupiny S plus D, eh, paní Kephardt. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové v Bruselu, vážení kolegové v německém Budestágu. Já bych se vrátil ještě k komentáři jednoho z předřečníků, pana Klause Bartla. Eh, chci připomenout že nechceme eh, rušit ten systém, který jsme vybudovali doteď. Chceme zejména podpořit systém mobility, který v Evropské unii budujeme. Chceme ji zároveň zjednodušit a zpřístupnit jej občanům do co nejvyšší možné míry. Proto je právě ten koncept pracovního průkazu, profesního průkazu velice důležitý. Je to totiž důležitý prostředek, který, kterým bychom rádi tohoto cíle dosáhli. Eh, jde nám o taková povolání, jako jsou architekti, inženýři, ale i zdravotnický personál. Jsou to povolání, která jsou velice mobilní a my chceme dát příležitost k tomu, aby byla jejich kvalifikace uznávána mnohem rychleji a automatičtěji, tak, aby se tito pracovníci mohli snáze dostávat k pracovním místům v, celém Evrop- v celé Evropě. O to nám právě jde. Původní koncept je to dobrovolný. Samozřejmě nemůžeme nikoho nutit k tomu, aby si takovýto průkaz e, pořizoval. To možná přijde za v uvozovkách pár set let, ale dnes zatím ještě ne. Děkuji. Děkuji svým třem kolegům za to, že byli tak struční a nyní předám slovo do Německa do Berlína. Opět poprosím vás, pane předsedo, abyste představil krátké příspěvky z vaší strany, pokud je o ně zájem, a poté si, myslím, vyslechneme krátkou, krátký příspěvek od komise naší zpravodajky. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám. A dám ko- slovo hned třem kolegům. Nejprve panu kolegovi Kamovi, potom panu kolegovi Bartlovi a potom paní kolegyni Schöne a doufám, že potom zbyde ještě trochu času, abychom mohli umožnit i další příspěvky, protože to tři, asi možná ještě nebude 16 hodin. Takže pane kolego, prosím pěkně, máte slovo. Pan kolega Kamp je člen FDP. Vážení pánové předsedové, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji mnohokrát za to, že se s ním účastní této videokonference. Dovolte mi pár slov k německému a evropskému rámci uznávání kvalifikací. E, domníváme se, že máme důležitý nástroj pro uznávání kvalifikací. Důležité je přitom, aby ECO aby, aby to byl takový nástroj, který nám umožní transparentnost. Chceme dosáhnout jednoznačnosti a transparentnosti v celé Evropě. Je pro nás důležitá vysoká kvalifikace duálního vzdělávání a zkomunikovat její význam také do celé Evropy protože naši odborníci tvoří páteř německého hospodářství, která umožnila úspěšné mm, zvládnutí krize. Máme tady celou řadu kompetencí, zejména v oblasti aktivního přístupu. Když se při... Co... zeigt, dass wir in Deutschland den Qualifikationsrahmen als Instrument ernst je třeba, abychom tento nástroj brali všichni vážně, protože nám to umožní dynamiku v celé Evropě. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a rovnou dávám slovo panu kolegovi Bartlovi. Máte minutu, pane kolego. Děkuji. Děkuji vám za tuto živou diskusi. Uh, Eh, chtěl jsem se zmínit o tom, co tady řekla paní kolegyně Šen. O tom se totiž nikdo ještě nezmíní. A to jsou, hodnoty, to jsou prahové hodnoty pro stanovení nějaké společné platformy, protože je nesmírně důležité postarat se o to, aby nová úprava prahové hodnoty nevedla k tomu, že by potom určitá menšina členských států musela snížit vlastně úroveň vzdělávání. Druhý bod, který tady ještě nezazněl, je otázka srovnatelnosti vzdělávacího období, protože v Evropě máme různá měřítka týkající se třeba počtu hodin semestrů a tady musíme vypracovat nějaké společné povinné období pro vzdělávání a poslední bod hodnocení a transparentnost předpokládají, že umožníme vytvoření takového procesu, eh, který umožní tok informací a také zaručí, že členské státy u nových kvalifikací museli Evropě všechno nahlásit, aby někdo, kdo začne studium, také věděl, jaké možnosti má eventuálně působit někde jinde a zda dosáhne eh, uznání tohoto vzdělání také jinde. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Šöne. Děkuji vám. Chtěla jsem velice stručně doplnit ještě několik bodů. Kolegovi ze výboru pro zdravotnictví, tento bohužel nemůže být dnes s námi, a jemu leželo na srdci upozornit na trvání lékařského vzdělávání. Ehm, ten kolega mi poprosil, abych tady řekla, že minimální doba pro vzdělávání lékařů bude mít minimálně 6 let a odpovídající počet hodin a také bylo důležité pro něj zdůraznit téma lékáren, protože tady se jedná o umožnění uznávání profesních kvalifikací lékárníků a protože tady je důležité dosáhnout určité jednotné míry. My tady jsme totiž kritičtí s ohledem na vzdělávání lékárníků v určitých státech. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně Schön. A pane kolego Harbre, navrhl bych, abychom nyní přešli k závěrečným poznámkách, abychom příliš nepřekročili stanovený čas. A proto bych si dovolil vrátit vám slovo, abyste mohl pronést své závěrečné slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, je pravda, že teď už bohužel nezbývá prostor pro další diskusy, protože už e, jsou prakticky čtyři hodiny. Nyní bych tedy s vaším svolením, pokud by Příští dva řečníci přestoupili na tři minuty místo čtyř minut. Dal bych ale slovo nejprve panu Jirgenu Tyčerovi, kterou jsem na začátku představoval jakožto vedoucího příslušného oddělení na Evropské komisi. Samozřejmě nás velmi zajímá jeho názor, jeho pohled. A poté dám slovo paní Emě McClarkenové, naší zpravodajce, aby schnula hlavní body z dnešní diskuse. A poté, poté předám slovo zpět vám, pro závěrečné slovo, pane předsedo. Nejprve tady pan Jirgen Tyčer. Děkuji mnohokrát, eh, dámy a pánové. Komise tuto diskusi na půdě Evropského parlamentu a v německém Bundestagu vítá. Diskuse ukázala, že se jedná o otázky velice důležité a otázky zároveň velice citlivé. Já se chci soustředit pouze na tři stručná témata. Jednak pr- eh, profesní průkaz v EU. To je velice důležitý aspekt celé naší snahy. Děkujeme za souhlasné hlasy. Eh, problém zde je v tom, eh, jak se zatím nakládá s uznáváním odborných kvalifikací. Pokud to proběhne rychle, tak to problém není, ale faktem je, že zejména v těch pří, států přijímacích neexistuje jednotný přístup Eh, k tomuto, eh, k tomuto tématu. Eh, v podstatě zde je pocit určitého nedostatku dynamiky z evropské strany. Dále. Hovořilo se zde několikrát o evropském kvalifikační rámci. Já bych rád upozornit na to, že evropský kvalifikační rámec je nástroj pro oblast vzdělávání, který vznikl doporučením eh, Rady a parlamentu v roce 2008, ale my zde hovoříme o aspektu vnitřního trhu a v této směrnici nelze tento kvalifikační rámec předepsat. Eh, v praxi toto znamená mnoho otázek. Eh, komise v tomto smyslu zadala studii, která bude hotova do konce října. Třetí věc, o kterém se chci zmínit, je částečný přístup Nepřekvapuje mě, že, lze, že zde zaznívá mnoho kritiky k tomuto, ale zmíním příklady, které ukazují jiný přístup. Podívejme se na učitele ve školce v Německu, který odejde do Nizozemska, nebo podívejme se na eh, sport, eh, lektor snowboardingu, který odejde, odejde do, do Francie. Bez principu tohoto částečného přístupu, přístupu nebudou mít tito lidé možnost eh, jít na pracovní trh do jiné země. My chceme, jak už zaznělo, předložit legislativní návrh do konce tohoto roku. Budeme se těšit na další pozitivní a kvalitní diskusy a děkuji vám všem za spolupráci. Díky za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát, pane týče, a zejména za vaši stručnost. Nyní tedy prosím závěrečnou, závěrečný příspěvek od paní zpravodajky, paní McClarkin. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, kdo přispěli do této diskuse v Berlíně i zde v Bruselu. Eh, je úžasné vidět, že vás tolik zajímá toto téma, že je velice dobře znáte a hluboce jste se nad tím zamýšleli na německé straně, eh, protože je opravdu důležité zdůraznit roli členských států Eh, v tom, abychom zajistili efektivní fungování směrnice. Členské státy také musí eh, se zasadit o obnovení důvěry v systém uznávání odborných kvalifikací. Já určitě souhlasím s tím, že třeba by to bylo více sladěno, zamerizováno, příjemné pro uživatele, nekomplikované. Eh, skutečně vytěžit maximum z kvalifikací našich občanů, tak aby měli důvěru v to, že díky svým nabitým eh, odborným kvalifikacím se budou moci pohybovat přes hranice a hledat eh, působiště. Eh, samozřejmě to zapadá to i s polenským procesem, s uznáváním tedy kreditu ze vzdělávacích institucí. To musíme rozvíjet paralelně. Pro nás v parlamentu je to prioritou, stejně tak pro komisi. Je to jednou z priorit komisaře Barniera, rozvíjet, uvést opět v pohyb jednotný vnitřní trh. E, Jsem ráda, že nyní uslyšíme o elektronickém profesním průkazu e-card od komise, ale na dobrovolném základě. Já bych e, byla raději, kdybychom provedli hodnocení dopadu, abychom e, občanům mohli prokázat, že vycházíme čistě z analýzy přínosu a nákladu když tuto věc doporučujeme. Ještě jednou chci poděkovat za vaše slova vystoupení. Dnes odpoledne bylo to pro nás velmi cené. Děkujeme za váš čas. Děkuji mnohokrát. Já jenom stručně na závěr chci také poděkovat naší zpravodajce a všem stínovým zpravodajům a všem ostatním a také panu Jirgenu Tyčerovi, který s námi tak se spolupracuje na této věci. Myslím, že by byl rád i za eh, vstup od vašeho výboru, pane předsedo. Chci poděkovat také našim technickým pracovníkům a našim eh, tlumočníkům, eh, kteří museli pracovat s touto novou technologií. Na níž je, myslím, úžasné to, že Eh, funguje na běžném internetu, proto je tedy velmi dostupná. Samozřejmě proto potřebujete určité vybavení, zařízení, bude nás eh, případně později zajímat, eh, jaká byla vaše zkušenost a vám to přišlo cené, eh, protože bychom to případně mohli chtít opakovat s jinými parlamenty a i v jiných výborech tohoto parlamentu. Takže ještě jednou děkujeme, že jste souhlasili s naším pozváním. Myslím si, že, myslím si, že jakožto výbor jaké pro technologii a vědu jste tím prvním výborem, výborem, který je průkopníkem, pokud je o užívání nových komunikačních technologií. Chci tady poděkovat vašemu výboru Vondestáku a ještě předám slovo panu předsedovi Hinskenovi pro závěrečné slovo. Prosím. Dovolte, abych vám ještě jednou srdečně poděkoval za to, že smím pronést závěr. Eh, dovolte, abych srdečně poděkoval tlumočníkům, protože eh, ti vynikajícím způsobem pracovali a dokázali, že profesní kvalifikaci oni vnášejí to, co my Němci že my Němci na naší straně můžeme být stejně tak spokojeni jako naši evropští sousedé, kteří sedí s námi na stejné palubě, na palubě stejného člunu. Dovolte, abych poznamenal, že zejména dnešní rozhovor byl nesmírně bohatý na připomínky a nápady a to bude jistě dobrý základ pro další poradu ve výboru. Třetí poznámka do budoucna by právě ta úroveň toho, co jsme tady teď vlastně ukázali, to by se mělo vést dál. Měli by si ostatní výbory z toho vzít příklad, protože tímto způsobem se dá intenzivně pracovat, můžeme se rychle spojit a můžeme se radit o řešení problému. A Eh, nakonec bych rád řekl, že pan Týce se zmínil o třech bodech o evropském profesním průkazu, o kvalifikačním rámci a o částečném přístupu. Domnívám se, že to bylo krátké, stručné a výstižné které nám ještě jednou vyjevilo, na čem je třeba pracovat, jak v evropském, tak ve vnitrostátním měřítku a proto platí ta věta, kterou právě pronesla paní kolegyně McLaren a sice, že si přeje, aby zejména tento kvalifikační průkaz byl jednoduchý a nebyrokratickým způsobem vystaveván tak, aby občanky a občané Evropské unie mohli se také těšit z Evropy která bude doufám méně byrokratická, než tomu bylo doposud. Děkuji mnohokrát ještě jednou a těším se na příští rozhovor s vámi. So there was a... Tak, takže to byl spontánní aplaus z naší strany. My se s vámi prozatím loučíme, my teď budeme hlasovat. Každopádně vám děkujeme, že jste se k nám připojili. Uh, um, tak, kolegové, eh, teď poté, myslím, velice úspěšné a velice zajímavé, snad mohu říct, příležitosti diskutovat s kolegyně z německého Bundestagu se posuneme dále. Já vám děkuji za vaše výborné příspěvky do diskuse. Eh, doufám, že jste také toho názoru, že si to brzy zopakujeme. Já si myslím, že to byla velice konstruktivní výměna názorů, eh, kterou bychom mohli uspořádat i s dalšími národními parlamenty. Tak, Teď tady budeme pokračovat hlasováním. Nejprve však e, několik formalit. Musíme formálně zahájit naše zasedání, protože e, toto byla velice zvláštní rozprava s Bundestagem. Nejprve tedy bychom přijali pořad jednání, který vám byl dan k dispozici, pokud nikdo nemá námitky. Rovněž e, žádné zápisy, myslím, schvalovat nemusíme, myslím. E, Eh, připomínám, že tato schůze je k dispozici eh, na internetu eh, v rámci web streamingu a rovněž minulý týden vyšel nový bulletin našeho výboru. Pokud jste ho zatím nikdo nedostal, mm, jsou zde kopie, které si můžete vzít si, vzíti. Naši diváci na internetu se mohou stát přítelem naš, přáteli našeho výboru a tento bulletin také dostávat. Samozřejmě dostanete kopii pro všechny návštěvníky, pokud si je vyžádáte. Tak, nyní tedy pokračujeme zprávou paní McClarkin. Hlasovací seznam máte před sebou. Jsme původně nechtěli hlasovat eh, přímo po této... Eh, my jsme chtěli hlasovat původně po rozpravě mnohem dříve, tehdy nás ale přerušil výpadek energie, takže nyní má slovo paní McClarkin. Máte prostor pro komentáře, než začneme hlasovat. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že o tomto tématu hovoříme dnes celé odpoledne a už několik měsíců budu velice stručná, chci velice poděkovat stínovým zpravodajům. Bylo mi ctí a potěšením s vámi spolupracovat tak úzce na tak zásadním tématu. Jsem poněkud zklamána tím, že eh, se objevila žádost na oddělené hlasování o jednom z těch pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že se jednalo o návrh, který byl zcela v souladu s prací našeho výboru Eh, provádíme dopadové studie všeho, o čem rozhodujeme, takže bych byla ráda o tomto věděla dříve než až teď na poslední chvíli. Nicméně doufám, že zbytek pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, bude podpořen tak, abychom mohli parlamentu předložit velice silnou zprávu a dát velice jasný signál komisi. Děkuji vám za slovo. Dobrá, díky za všechnu dobře odvedenou práci. Jdeme hlasovat. navrhneme elektronic, začneme elektronicky, abychom zkontrolovali, kolik nás tu je a jak jsme na tom s počty. Takže kompromisní návrh 1 zahajuji hlasování. Tak máme 30, 31 hlasovacích kartiček, 32. Všichni mají kartičku sebou, doufám. 32, tak, to je ten konečný počet, takže máme zde 32 lidí s kartičkami a hlasování končím. Takže 32 lidí pro, 0 proti. Tak, politické frakce jsou e, zastoupeny dobrý proporcí. Takže kompromisní návrh 1 přijat, to znamená pozměňovací návrh 19 e, od pana Grecha. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. E, Návrh Empl 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Empl 2. Empl 2. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Tak to je přijato 18 pro 13 proti. Ample 26. Zahajuji hlasování. Ample 26. Končím hlasování. Někdo se nám loudá z tlačítky, protože to tady mohlo znamenat rozdíl, protože je 16 pro 15 proti. Dobrá, pozměňovací návrh 21, paní Veňo. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Eh, celá řada kolegů. Kdo je pro? A zahájíme hlasování elektronicky. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dobrá, takže nyní pozměňovací návrh 22. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zde, přijato. Nyní tedy pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato rovněž. Pozměňující návrh 29. Zahajuji hlasování číslo 29. Končím hlasování. Přijato. 23 pro, 9 proti. Nyní návrh Empl 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Nyní pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. Pozměňovací návrh NV 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní... A pardon, o tom jsme nemuseli hlasovat. A to se omlouvám. Ano, to 45 bylo přijata, takže to jsme nemuseli. Takže pozměňující návrh 46, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 6, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto zcela jasně. Kompromisní návrh 7. A pozor, tady máme pak oddělené hlasování žádost od zelených takže, a to máte na hlasovacích seznamech, takže to nebudu číst. Takže kompromisní návrh 7 část 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A kompromisní návrh 7 část 2, kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. Nyní tedy skáčeme na pozměňovací návrh 54, ne, eh, NV14, pardon, omlouvám se, NV14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 58. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 58. Končím hlasování. Přijato 20 pro, 13 proti. Pozměňovací návrh 59. Kdo je, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 124 odpadá, takže číslo 60 bylo staženo, takže pozměňuji si návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 62. Zahajuji hlasování. si návrh 62. Končím hlasování. Přijato 19 pro 14 proti. Nyní kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato jasně. Nyní tedy pozměňovací návrh 70. 70. Oddělené hlasování máme zde žádost, takže 70 část 1. Ehm, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 70 část 1. Končím hlasování. To je přijato 17 pro 13 proti. A nyní číslo 70 část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ale radši to zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 70 část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Dobrá. Kompromisní návrh 9. Zde nyní máme tři části, máte to jasně indikováno na hlasovacích seznamech. Eh, pane předsedo, já byl na výboru pro hospodářství a tam by bylo řečeno, že nemají být žádné další, už žádné další pozměňovací návrhy s více možnostmi. Souhlasíte s tím i vy, že bychom takhle změnili ten pracovní postup? No, já si myslím, že jsem nyní v rukou politických frakcí v této věci. Mm, kolega, eh, šéf sekretariátu, rád přijme návrhy frakcí. Můžeme to prodiskutovat na další schůzi ve Štrasburku. A pokud se frakce chtějí eh, dohodnout, že nebudou oddělená hlasování na kompromisních návrzích, já to rád přijmu. Chci také říci to, že e, žádosti o oddělená hlasování a dílčí hlasování musí být e, předkládány náležitou dobu, tak aby se neobjevovaly, tyto žádosti na poslední chvíli, pokud mi to dovolíte říci. Ano. Eh, takže toto je něco, co se dohodlo mezi paní zpravodajkou a ostatními a měli bychom to také dodržet tak, jak to zde máme. Děkuji, já si myslím, eh, že ty kompromisní návrhy často přicházejí opravdu pozdě a měli bychom mít dost času se na ně moci dost podívat. Může se stát, že nějaká frakce souhlasí nebo naopak nesouhlasí s jednou součástí toho kompromisního návrhu a poté je naprosto normální, že se Ehm, žádá oddělené nebo dílčí hlasování. Takže já bych nerada odstřihla tuto možnost jako celek, protože může být někde nutná. Ehm, faktem je, že je nutné snažit se zabránit tomu, aby se tato situace objevovala příliš často, ale myslím si, že nemusíme na koordinátorech o tomto mluvit. Měli bychom si nadále tuto možnost zachovat. bych chtěla jenom upřesnit, že toto hlasování bylo eh, požádáno jako oddělené hlasování právě protože jsme dostali ty návrhy teprve včera. Měli jsme strašně málo času na to, abychom je prošli. Já samozřejmě chápu časový tlak, pod kterým jsme. Podle mého názoru eh, můžeme udělat to, co budou chtít politické frakce. Já chci každopádně dosáhnout výsledku, se kterým budou všichni spokojeni i když to bude znamenat změny na poslední chvíli samozřejmě. To za předpokladu, že budou mít všichni pocit, že se měli čas tím zabývat. To znamená nyní tady to oddělené hlasování tak, jak je na vaší hlasovací listině. Velice přesně, o tom se snad dohadovat nebudeme, takže poz, po, kompromisní návrh 9, část 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 9, část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? takže část 2 je zamítnutá. Část 3, kompromisní návrh 9, kdo je pro? Proti? Jasně, přijato. Takže nyní skáčeme na pozměňovací návrh 81. 81. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 81. Končím hlasování. To je přijato. Pozměňovací návrh 84. 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovněž přijato. Pozměňovací návrh 86. 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 87 a NV23 ty jsou identické. Zahajuji hlasování. Tyto dva pozměňovací návrhy. Končím hlasování. A to je zamítnuto. Nyní kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 95 a NV24 ekvivalentní. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 15, eh, omlouvám se, 13, samozřejmě vidíte to před sebou, opět oddělené hlasování, část 1, kompromisní návrh 13, kde je pro, kde je proti, přijato, Část 2 kompromisního návrhu 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. Nyní tedy pozměňovací návrh 109. 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto eh, o jeden hlas, 17 proti, 16 pro. Pozměňovací návrh 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 pro, 12 proti. Nyní pozměňovací návrh 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 113 jako dodatek. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. Nyní Ample 13, to už je zahrnuto, nyní 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 116. Pardon. Počkejte, 115. Omlouvá se pan předseda 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 116 teď. Kdo je... Pardon, zahajuji hlasování číslo 116. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 17 proti. Číslo 118. 118. Zahajuji hlasování číslo 118. Končím hlasování. Přijato. 17 pro, 15 proti. Pozměňovací návrh 117 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Přijato. Tak, Ample 22 tím pádem odpadá. Pozměňovací návrh 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato, eh, pardon, zamítnuto. Kompromisní návrh 14. Opět eh, oddělené hlasování. Kompromisní návrh 14, část 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 14, část 2, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 123. 123, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 126 odpadá. 31 Ample také, Ample 9 také odpadá. Takže kompromisní návrh 15. Opět dvě části. Část 1. Kdo je pro? Část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato zcela jasně. Část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Část 2 zamítnuta. Nyní číslo 143. To je o hodně velký kus dál. 143, paní Turunen, kdo je pro? Kdo, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž přijato. Nyní eh, úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1, 2, 3, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní nv 1, kdo je pro? Proti? Přijato. nv 5, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. nv 6, kdo je pro? Proti? Přijato. nv 8, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování číslo 6. Končím hlasování. No vida, i s muzikou to máme, takže to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměnil Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Devítka. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 9. Končím hlasování. A to je přijato 18 pro, 14 proti. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňující návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti. Přijato. 15. Kdo je pro? Proti. Přijato. A teď envy, úvodní ustanovení A. Kdo je pro? Proti. Zamítnu to zcela jasně. Nyní zde máme Envy, uh, úvodní ustanovení. Můžeme to vzít unblock nebo ne? Nemůžeme, dobře. Takže velice rychle. NVB, kdo je pro? Proti? Přijato. NVC, kdo je, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. NVD. Zahajuji hlasování NVD. Končím hlasování. Zamítnuto 12 pro, 19 proti. NVE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. NVF. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. NVG. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. NVH. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. NVI. I. Kdo je pro, kdo je proti, rovněž zamítnuto. Takže vám všem děkuji. Nyní tedy závěrečné hlasování o návrhu zprávy. Elektronicky prosím zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to jasný výsledek 32 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Děkujeme vám paní Clarkin, za dobře odvedenou práci. A já si myslím, eh, protože pokud vím, tak se frakce dohodly, že Eh, zpráva paní Rule bude ještě předmětem diskuse v plenárním eh, v plénu. Myslím si, že pro tuto zprávu to bude podobné, protože je to eh, podobně závažné téma, takže o tom budou diskutovat politické frakce. Nyní tedy pokračujeme dalším hlasování o zprávě paní, pana Trianta Filidese. Chcete něco říct, než začneme hlasovat? Mono, díre, projedre, ότι Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jenom chci říct, že chci poděkovat všem kolegům, kteří předložili to velké množství pozdělacích návrhů, které moji zprávu obohatili. Chci poděkovat také eh, sekretářů toto výboru, eh, asistentům, zaměstnancům politických skupin, stěleným zpravodajům, všem, kdo se na tom podíleli. Je to věc, která byla předmětem často i filozofických úvah a diskusí. Proto je 148 a 128 pozněvacích návrhů. Snažili jsme se to eh, poněkud okleštit eh, vypracováním eh, pardon, kompromisních návrhů, které doufám obstojí. A hlavně doufám, že to bude zpráva tedy celého výboru a nikoli pana Trianta Filidese pouze. Děkuji. Oui, euh, merci, monsieur le président. Euh, je voulais bien sûr remercier... Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat panu kolegovi za vynikající spolupráci. Chtěla jsem učinit jen velice krátkou připomínku. Ráda bych, aby se hlasovalo o části mého pozměňovacího návrhu 45 který jsem vypracovala s Andreasem Švábem, protože podle mne je to vlastně součást. Součást našeho návrhu 45 není pokryta kompromisním návrhem 3. Proto bych ráda požádala, bylo-li by to možné, hlasovat o posledním znění 45. A potom budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo 3. Uh, rapporteur, do you agree? Pane zpravodaj, souhlasíte? Ano, nemám s tím problém. Souhlasí všichni ostatní? Dobrá, není námitek, takže eh, upozorněte mne, až dojde na příslušné místo. A není tady, budeme hlasovat. Poznací číslo 35. Eh, požádám paní Gebhardt a paní, eh, pana Švápa, aby jasně ukazovali, pak to můžeme urychlit. Ano, vy zvedáte ruku velmi dobře, já vím. Dobrá. Kdo je pro? Proti? 35 bylo přijato. Číslo 36. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Musíme hlasovat o obou. Číslo 38, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 37, jakožto doplněk. Hlasujte prosím o 37. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 40. Hlasujte, prosím, o pozdacím návrhu 40. Konec hlasování. Rovněž zamítnuto. Číslo 39. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 2, jakožto doplnění. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Není tady číslo 188. Eh, pan Rošvar, kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 20. Pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní poznací návrh číslo 54. 45, eh, pardon, hlasujeme o tom dodatečném znění, jak o něm hovořila paní Legrip, eh, u 45. -ky. Číslo 45, ano. Ne, 45. Eh, promiňte, tak ještě jednou. Paní Legrib navrhovala, aby část jejího návrhu 45, chcete to znovu přečíst, aby to bylo úplně jasné? Už jste to jednou četla. Jde o doplnění ke kompromisu 3, doplňující text. Paní Legrib tedy navrhla, aby poslední slova jeho pozměňovacího návrhu byla, aby se o nich hlasovalo. To znamená, nejsme u 54. Takže doplnění, doplňující část Eh, konec hlasování a prošlo to. Nyní číslo 54, pan Žuven, kdo je pro, proti, přijato. Ekon 3, jakožto doplněk, kdo je pro, proti, zdrž, eh, přijato. Kompromis číslo 4, kdo je pro, proti, přijato. Není kompromis číslo 5, kdo je pro, proti, přijato. Poznací návrh číslo 62 a 63, jakožto doplňky. Budeme hlasovat elektronicky, 62 a 63, jakožto doplněk. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 41, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 65, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 71 s ústním pozněvacím návrhem, který vidíte v závěru textu. Máte to na samlasovacím seznamu. Takže číslo 71 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 73, paní Het. Hlasujte prosím 83. Konec hlasování. Zamítnuto. 19 pro, eh, proti 14 pro. Není kompromis číslo 7, kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní poznací návrh číslo 81. Kdo je pro? proti, přijato. Poznací návrh číslo 82. Kdo je pro? Proti, přijato. Číslo 83. Kdo je pro? Proti, přijato. Přijete si to ověřit? Dobrá, takže číslo 83 hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Přijato 17 ku 16. Kdo nehlasoval? Ale ano, nakonec jsme měli 33 hlasů. Takže kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozněcí návrh číslo 84 kde máme dílčí hlasování na žádost EPP. Nejprve první část návrh 84. Hlasujte, prosím, o 84. první části. Konec hlasování. Přijato 21 k 12. Nyní druhá část 84. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Není číslo 94. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 72. Kdo je pro? 72. Hlasujte prosím o 72. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 95. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 97. Hlasujte prosím o 97. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 96, jakožto doplněk, patrně také odpadá. Ano, takže číslo 98, pana Grecha. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 99. Kdo je pro 99? Proti? Přijato. Číslo 100. Kdo je pro? Proti. Jednoznačně zamítnuto. Číslo 102. Číslo 102. Hlasujte prosím o 102. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní eh, pozměnce návrh číslo 101 a Ekon 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 23 jakožto doplněk. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 24 opět jako doplněk textu. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 10 s dílčím hlasováním na žádost EPP a EKR. Máte to na svých hlasovacích seznamech. Takže eh, kompromis číslo 10, první část, kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Kompromis číslo 10, druhá část, hlasujte prosím. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Nyní Ekon 12. Jakožto doplněk, Ekon 12. Hlasujte, prosím, o návrhu Ekon 12. Konec hlasování. Přijato. Není poznací návrh číslo 109. Paní Legry Papana Švába. Hlasujte, prosím, o 109. Konec hlasování. Přijato. 19 k 13. To znamená, další poznací návrhy odpadají. Je to tak? Protože tam šlo o vypuštění textu, takže není číslo 118, paní Het. Hlasujte prosím o 118. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis číslo 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 124. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 125 a 126. A odpadají kvůli kompromisu. Ostatní také, takže není číslo 133, 134, 135. Jde opět o vypuštění textu. Takže čísla 133, 4 a 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Všechny ostatní pozměňovací návrhy k tomuto odstavci odpadají a nyní číslo 140 pana Paxase. Hlasujte prosím o 140. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 170. Kdo je pro? Proti přijato. Dále poznací návrhy 141, 2 a 3. Hlasujte prosím o těchto návrzích. Konec hlasování. Přijato. 144 tudíž odpada. Na ostatní se vztahuje kompromis číslo 11, takže nyní jsme u návrhu číslo 147. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 148. Hlasujte prosím o 148. Konec hlasování. Zamítnuto. Ekon 6. Kdo je pro? Proti přijato. Ekon 9. Kdo je pro? Proti přijato. Ne. Takže Ekon 9. Hlasujte prosím o návrhu Ekon 9. Konec hlasování. Přijato o jeden hlas. Nyní Ekon 10. Hlasujte prosím o návrhu Ekon 10. Konec hlasování. Přijato. Ekon 16. Hlasujte prosím o Ekonu 16. Konec hlasování. Přijato jeden hlas. Číslo 149 pana Rošfora. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 150. Kdo je pro? Hlasujeme o 150 elektronicky. Konec hlasování. Přijato. To znamená, že ostatní poznací návrhy odpadají nyní jsme u čísla 153 pana Rušfora. Kdo je pro? proti, přijato. Kompromis číslo 13, kdo je pro? Proti, přijato. Nyní číslo 157, paní Het. Kdo je pro? 157, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Jednoznačně přijato. Kompromis číslo 12, kdo je pro? Hlasujte prosím elektronického kompromisu 12. Konec hlasování. Jednoznačně přijato. Nyní kompromis číslo 14. Ano, Kyriakosi, pokud dovolíte, pane předsedo, jenom bych rád uvedl, že jsme zde dosahli kompromisu a poté přišla žádost o dílčí hlasování na poslední chvíli což mi nedalo možnost jednat o kompromisu. Mohli jsme změnit znění a možná dosáhnout kompromisu, ale nebyl na to čas. Toto dílčí hlasování, pokud projde, odstraní velice důležitý pojem, který bych v textu rád zachoval. Tak eh, jenom uvádím, že žádosti o dělčí hlasování na poslední chvíli vytvářejí problémy. Ano, myslím, že APP v tuto chvíli se drží svého doporučení, e, nebo to chcete změnit a poté, poté e, měnit po, předklad do pléna? Dobrá, takže stahujete žádost o dílčí hlasování. Jak chcete postupovat? Chcete zachovat dílčí hlasování? Dobrá, takže budeme to muset e, ošetřit poté v plénu. Takže nechám hlasovat o části 1 kompromisu 14. Kdo je pro? Jednoznačně přijato. A nyní část 2. Tady si to ověříme elektronicky. Je druhá část kompromisu 14. Konec hlasování. Zamítnuto. A není tedy číslo 167 jakožto doplněk autora, kdo je pro. Takže hlasujte prosím o 167. No 167 jakožto doplněk kompromisu, konec hlasování, přijato. Číslo 166. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 168. Kdo je pro? Proti? Přijato číslo 169, to doplně, kdo je pro. Hlasujte prosím o 169. Konec hlasování. Přijato. Číslo 171 pana Repo. Hlasujte prosím o 171. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 173. Číslo 173. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Číslo 172. Hlasujte prosím o 172. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Číslo 174. Hlasujte prosím o 174. Konec hlasování. Rovněž zamítnuto. Nyní Ekon 13. Hlas, eh, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 175. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 176 tudíž odpada. Číslo 177. Kdo je pro? Hlasujeme o 177. 170, 177. Kdo je pro? Proti? Přijato. 186 odpadla. Není číslo 188 pana Motyho. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jednoznačně zamítnuto. Číslo 179. Kdo je pro? Zájem elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. 179. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 180 není. Kdo je pro? Proti? 180 bylo zamítnuto. Není číslo 181. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 182. 182. Hlasujte, prosím, elektronicky. Konec hlasování. Přijato. O jeden hlas. E, nyní Ekon 18 jakožto doplněk poznací návrhu pana Repa. Ekon 18 tedy. Hlasujte prosím o Ekonu 18. Konec hlasování. Přijato. To znamená, že 182 a Ekon 18 prošly k odstavci 26. Dále Econ 26. Hlasujte prosím o návrhu Econ 26. Konec hlasování. Přijato. Ekon 27. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ekon 28 jakožto doplněk. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Rovněž přijato. Poznací návrh číslo 183. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 184, kdo je pro? Proti. Přijato. Číslo 186, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Takže nyní číslo 185. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato jeden hlas. 187 odpadá. Že? Ne? Můžeme o tom hlasovat jakožto o doplnění k číslu 185, takže číslo 187, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. raději si to ověříme elektronicky. Takže číslo 187. Doplňující slova v návrhu paní Het. Vidíte ve svém hlasovacím seznamu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Dále úvodní ustanovení. Poznací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 10. Pro? Proti? Přijato. Poznací návrh Není tedy číslo 13, poznací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Určitě přijato. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon 5. Ekon 5. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 16. Hlasujte prosím o poznacím návrhu 16. Konec hlasování. Jednoznačně zamítnuto. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 19. Hlasujte prosím o 19. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže hlasujeme o číslo 18. Kdo je pro? proti, jednoznačně přijato. Kompromis číslo jedna, kdo je pro? Tam je dílčí hlasování, ano. Omlouvám se. Takže celý text, kromě slova rights. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní část dva, což je slovo rights. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 25. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Přijato. A nyní Ekon 17 jakožto doplněk. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Poznací návrh číslo 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 27. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Poznací návrhy číslo 28 až 30. Totožné, jakožto doplněk. Hlasujte prosím o čísle 28, 29 a 30. Konec hlasování. Přijato. Ano, přijato. Není úvodní ustanovení i 31. Kdo je pro? Jsme u čísla 31. Hlasujte, prosím, elektronicky. Konec hlasování. Přijato. Poznací číslo 32. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací číslo 34. Hlasujte prosím o 34. Konec hlasování. Přijato jeden hlas. Poznací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 3. Hlasujte prosím o pozměňovacím návrhu číslo 3. Konec hlasování. Přijato. Číslo čtyři. Hlasujte prosím o pozměňovacím návrhu číslo čtyři. Přijato. Poznací návrh číslo pět. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo šest. Pro, pro? Proti? Rovněž přijato. Poznací návrh číslo sedm. Hlasujte prosím o pozměňovacím návrhu číslo 7. Konec hlasování. Přijato. Nyní tedy přistupujeme k závěrečnému hlasování o celé zprávě. Poprosím elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro, nikdo proti a 10 se zdrželo. Děkuji mnohokrát, Kyriakosy. No, jsem si jist, že nás na tom čeká ještě něco práce do plena, ale to je důležitá zpráva. Prosím, paní Gepard. Děkuji mnohokrát. Moje frakce mě požádala na závěr našeho hlasování odůvodnit, proč jsme se zdrželi. Je to vlastně dobrá zpráva a my bychom bývali velice rádi s touto zprávou souhlasili, protože v ní vnězí hodně dobré práce. Ale je tady několik zásadních bodů, které jsme ztratili, prohráli v hlasování a sice všechno, co souvisí s ochranou dětí při reklamě. To všechno bylo vyškrtnuto na základě chování konzervativních liberálů v této sněmovně a něco takového nemůžeme akceptovat. Za druhé, došlo k vyškrtnutí všeho, co souvisí se sociální právy a zprávy na práci. A tady samozřejmě nemůžeme hlasovat pro, a proto musíme ještě popracovat na tom, co chceme připravit plénu. Proto jsme se zdrželi, protože takovýmto způsobem nemůžeme polovičatě z věcí, která je polovičatě udělaná, i do pléna. Děkuji mnohokrát. Uh, Děkuji mnohokrát. Já doufám, že k tomuto bude moci proběhnout ještě další diskus, abychom měli většinu. Pan Šváb, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Lidovci souhlasili na závěr se zprávou, i když všechno nedopadlo tak, jak bychom si bývali přáli, ale doufáme, že body, které jsou ještě otevřené, mohou být vyřešeny. Otázka práv zaměstnanců a celá řada našich věcí E, není možná, ne, nemůže být vyřešena ve strategii pro spotřebitele, proto jsme se soustředili na to, co tady v našem výboru má své místo. Nesouhlasíme se všem, ale mm, přesto jsme souhlasili pro třeba se ještě můžeme se sednout dohromady a najít nějaký kompromis. Děkuji vám. No, já se na vás, na všechny spolehnu ve věci vašeho dobrého úsudku a schopnosti spolupracovat jako vždy. E, pokud jde o stanovení nějakých termínů pro strategickou probíhající práci komise, tak abychom získali dobrou většinu. E, pozor, je to opravdu nutné, jinak si nás komise nevšimne. Nyní tedy zpráva paní Koraca Bit, respektive její stanovisko pro e, výbor Envy, jak bránit plítvání jídlem. Slovo má paní zpravodajka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, pracovat na této zprávě bylo skutečnou lahůdkou. Já děkuji všem kolegům za jejich výbornou podporu. Pozměňovací návrhy zesílili, posílili náš závazek eh, bránit plítvání jídlem. Eh, ne ani jako legislátoři, ale spíše jako lidé, abychom bránili plítvání jídlem. Tím, tím dáme v podstatě spotřebitelům pravomoc, říkáme jim, Říkám lidem Evropy, i vy můžete e, změnit svět tím, jak budete nakupovat, tím, jak budete jíst, tím, jakou budete mít teplotu doma v lednici. I tímto, těmito maličkostmi můžete změnit svět. Podpoříte zodpovědnou spotřebu. Toto morální hledisko je pro nás velice důležité, zejména nyní, v době, kdy dochází k hospodářským, finančním a potravinově bezpečným potížím na celém světě. Chci pod, požádat angažované strany, aby byly zodpovědnější v této věci. Děje se toho opravdu hodně, je potřeba vyměňovat si osvědčené postupy, navrhovat osvědčené postupy, informovat, vyjasňovat a vyučovat děti ve školách, abychom se přesunuli od té plastové kultury, kde jsme teď, k té farmářské kultuře, kdy si k věcem přivoníme, kdy si věci ochutnáme a pak si sami vybereme. Jedná se o velice široký apel. Myslím si, že tento apel reflektuje názor mnoha kolegů zde v parlamentu. Začněme přímo zde, způsobem, jakým eh, jíme zde my. Buďme příkladem. Děkuji. Děkuji. Eh, máme trošku spoždění, tak se mu musíme pohnout, protože pak máme ještě celou řadu dalších stanovisek k projednání, takže jdeme hlasovat chápu-li to dobře, byl stažen ústní pozměňovací návrh, to znamená, že začneme kompromisem 1, protože ústní pozměňovací návrh byl stažen a objeví se později. Takže kompromisní návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Tím pádem pozměňovací návrh 8 paní Šaldemoze. Osmička, kdo je pro? Proti? to budeme muset udělat elektronicky. Takže zahajuji hlasování číslo 8. Končím hlasování. A to je zamítnuto 16, 16. Číslo 10, pozměňovací návrh 10, paní Šaldemoze, zahajuji hlasování číslo 10. Tak, rychleji trochu, trochu kolegové, prosím. Ještě čekáme. Jenom 30 vás bude hlasovat. Dobře, končím hlasování. Přijato 18.14. Pozměňovací návrh 11, paní Šaldemoze, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 2. Tak a teď tady máme ten ústní pozměňovací návrh, který na začátek kompromisního návrhu 2 dává emphasizes that political will is required to find solutions to food waste. Já si myslím, že zde se všichni shodneme, to znamená, že máme kompromisní návrh s tímto ústním pozměněním, kdo je pro, kdo je proti, jasně přijato. Nyní tedy pozměňovací návrh 19, paní Rüle, kdo je pro, proti, přijato. 20, paní Head, zahajuji hlasování pozměňovací návrh 20. Končím hlasováním. Zamítnuto. Číslo 21. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže nyní kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže teď skáčeme na pozměňovací návrh 31. Pan Bílan. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní pozměňující návrh 42, pan Rošfor. Zahajuji hlasování číslo 42. Končím hlasování. Přijato 18.14. Číslo 43, paní Het. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 43. Končím hlasování. Přijato 18 ku 14. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dobrá, takže nyní elektronicky závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Děkujeme mnohokrát paní Korace Bild. A tím jsme na konci hlasovací části dnešního zasedání. Děkuji vám za spolupráci, zejména páni a dámy zpravodajové a navrhovatelé. Dostáváme se tím pádem k první výměně názorů, je bod číslo, eh, pardon, já se omlouvám, že eh, jsme se k tomuto dostali až pozdě, takže vás prosím všechny, abyste se omezili na minimum. Potřebujeme v 6 hodin zahájit schůzi koordinátorů. Takže rovnou proběhne výměna názoru ohledně zprávy pana Pitely. Konkurenceschopný jednotný digitální trh, elektronická zpráva jako průkopnický čin. To je stanovisko pro výbor ITRE. Pan Pitela, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu velice stručný. Myslím, že všichni eh, si jsou zajedno v tom, že tento akční plán v těchto obtížných dobách může přispět k opětnému oživení ekonomiky a ke zlepšení eh, služeb za snížení nákladů, ale tato služba musí být optimálně využívána. Domnívám se, že by mohlo být užitečné eh, zřídit e-government portály pro vlády, aby mohli s těmito portály pracovat. Bylo by jistě užitečné zapojit také lokální a regionální úroveň jejich úřady, co se týče zpřístupnění informací pro občany. Přitom pomýšlím na od otevřenost ve všech úřadech na lokální, lokální, regionální úrovni. Rovněž tak důležité je pomáhat občanům na základě lepšího přístupu k informacím online a rovněž tak důležité je vyzvat komisi a jednotlivé členské státy, aby umožnili interop interoperabilitu nejrůznějších platform při vypisování veřejných řízení aby digitální vnitřní trh mohl být posílen. Samozřejmě mě těší veškeré připomínky kolegu. Děkuji vám. Good. I just intercepted... Dobrá, děkuji. Já jsem teď e, zachytil pana Engströma, který je eh, stínovým zpravodajem, ale eh, než dostanou ti to zpravodové slovo na své krátké příspěvky, tak vítám paní, myslím, Birgit Wilders, je to tak? E, Eh, kterou, jak doufáme, budeme moci také na chvilku pustit ke slavu. Nyní i pan Kanietes, pan Lechegaard, ten tu není, pan Kreutzmann, ten hovoří na telefonu, paní Engström tu je, eh, za pana Korkareky se mluvím já, takže velice rychle nejprve paní Kalniete. Děkuji, pane předsedo, já budu co nejstručnější. Jak bylo řečeno, chci i já poděkovat za vypracovaný dokument. Já jsem mnohokrát už říkala, že bychom měli dělat, co je v našich silách, abychom konsolidovali jednotný trh a abychom eliminovali co možná nejvyšší množství eh, byrokracie. Průzkumy ukazují, že stále máme nedostatek elektronické zprávy Máme stále příliš málo portálů, kde eh, jsou k dispozici informace. Chci zmínit Solvit a Europe. Máme stále příliš málo informací o těchto programech eh, a za to neseme zodpovědnost částečně my a částečně členské státy. Já chci podpořit eh, tuto výzvu, aby se vytvořil elektronický portál pro podnikatele a aby byl vytvořen jednotný seznam kontaktů. Tím se zjednoduší práce podniků a zlepší se i spolupráce. Doufám, že se to podaří v blízké budoucnosti. Pokud je o obchod, zde máme velký potenciál, který bychom měli využít. Já si myslím, že jakákoliv protekcionistická činnost je zde nebezpečná a není přijatelná. Předložím sama více pozměňovacích návrhů, jsem si jistá, že náš výbor vypracuje a nakonec odsouhlasí velice dobrý, kvalitní dokument, kterým dosáhneme růstu. Děkuji. Děkuji vám, paní Kalněte. Pan Kreutzmann, nevím, jestli chtěl hovořit, ale uh, nyní pan Engström. Right, thank you. Well, uh, I think the draft opinion... Děkuji. Myslím, že tento návrh stanoviska pana Piteli je velmi rozumný. Já s ním souhlasím. Nenavrhuje vlastně žádné změny, žádná doplnění. Vypadá to výborně. Výborně, eh, pan Kožušník za naši frakci mě také požádala, abych zpravodaj poblahopřál k jeho vynikající zprávě. Obzvlášť eh, se mu líbí váš odstavec číslo 2, kde hovoříte o zlepšení mobility a snižování byrokratické zátěže pro občany, eh, což jsou věci, které panu Kožušníkovi velmi leží na srdci. A také myslím, že obzvlášť vítáme skutečnost, že jste upozornil, stejně jako dnes eh, během svého úvodního vystoupení, význam elektronické zadání veřejných zakázek. To už se objevilo velmi výrazně ve zprávě paní Rýle a myslím, že se musíme postarat o to, abychom opět toto téma posílili. Znamená, jde o potenciální přínosy elektronického zadání veřejných zakázek pro malé a středně velké podniky a také pro přístup k státním vládním službám. E, možná tedy předložíme určité pozměňovací návrhy v tomto duchu k, vaší, k vašemu již tak vynikajícímu návrhu, za který vám Opravdu děkuji jménem naší frakce. Ještě někdo si přeje slovo, pane Švábe, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan místo předseda, kolega Pitela, eh, vypracoval tedy návrh a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom o tom hovořili intenzivně. Chtěl bych, aby to byla vyvážená zpráva, to je, o tom není pochyby, ale co bychom mohli ještě více zdůraznit, že iniciativy pro e-government – by, mě, by snižují, ne by měly, ale snižují administrativní překážky a náklady a to by zlepšilo práci veřejných úřadů. To bych rád zdůraznil v této zprávě. Za druhé, co se týče portálu jako Solvit a Europe, to bychom mohli ještě pozitivněji vypíchnout z této zprávy. Za třetí také bychom mohli zvážit, zda větší konzolidací již stávajících sítí bychom mohli lépe zapojit malé a středně velké podniky tím, že by měli rychlejší přístup k centrálním místům a to by umožnilo mobilitu pro mě je pozitivní, že pan místo předseda Pitela již zahrnul jednotlivé partnery, které je třeba oslovit, ale mělo by se zmínit, že jednotní kontaktní partneři by měli také správně aplikovat navržené technologie. Tady to už jsme znali v diskuzích se ve směrnici o službách, protože tam byly různé pochyby, které by touto poznámkou mohly být vymíceny. Je tady celá řada dalších bodů, pane předsedo, ale jinak je to dobrý návrh a budu se těšit na další spolupráci na této zprávě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Omlouvám se, že jsem vás takto neoslovil hned od začátku. A nyní paní Wilder, Wilder spíše za komisi. Chtěla byste k tomu připojit ještě pár slov? Dobrý den, Wilder nebo Wilder, mě na tom nezáleží. My plně souhlasíme s prioritami zvolenými v návrhu stanoviska, protože to zcela odpovídá tomu, co jsme navrhli v akčním plánu, našim prioritám, zejména snižování administrativní zátěže a přeshraniční aspekt a online služby, což samozřejmě může také přispět k omezování administrativní zátěže. Čím více procesů se přenese online, tím více můžete omezovat administrativní postupy. Také plně souhlasíme s významem interoperability u eh, elektronického zadávání veřejných zakázek. Jak víte, také máme velice eh, úspěšný eh, dalekosáhlý pilotní projekt PEPOL, který je zmiňován také ve vašem návrhu stanoviska. A také zde je cílem zlepšit situaci v oblasti zadání veřejných zakázek, zejména online. Úplně nemůžeme souhlasit s tím, že nebyla dostatečně zohledněna účast opatření na zlepšení transparentnosti u přijímání rozhodnutí eh, státní zprávou a také zlepšení transparentnosti pro eh, zlepšení zapojení občanů a podniků do, eh, do koncep, koncepční tvorby, dále elektronické dovednosti, protože jsou dostatečně pokryty. Ty už jsme řešili předtím jinde, protože to je velice důležitá věc. Také jsme to zohlednili zohlednili v oblasti user empowerment a poslání pozice uživatelů a také v kontextu, v širším kontextu digitální agendy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní dávám slovo panu místopředsedovi Pitalovi pro schrnutí a také, pokud byste nám mohl potvrdit časový rámec, prosím. Děkuji. Já využiji svých 30 sekund k tomu, abych využil a abych poděkoval všem kolegům a předsedovi tohoto výboru za podnětné připomínky. E, víte, měl ten e, titul ani nejde, ale pan Šváb je velice konkrét, korektní ve svých e, komentářích k mé osobě. Ale zdá se každopádně, že pokud je o cíle tohoto návrhu stanoviska, tam se shodneme. Vezmu samozřejmě předložené pozměňovací návrhy v ohled. Naším společným cílem je transparentnit Evropu do co nejvyšší možné míry a přiblížit ji co nejvíce občanům, dát občanům co nejvíce informací. A tím zvýšíme zaměstnanost, podpoříme hospodářský růst a e, vytvoříme zdravou ekonomiku e, Častou výtkou vůči nám je, že jsme příliš byrokratičtí a doufáme, že se tohoto do budoucna zbavíme. Děkuji za slovo. Děkujeme vám. E, tady teď ještě ten časový plán. E, termín pro pozměňovací návrhy 27. října příští týden a poté 22.11. Budeme, budeme hlasovat, poté to přijde do ITRE a nakonec v plénu se bude hlasovat v lednu 2012. Možná, že tam budete také hovořit. Děkuji vám mnohokrát. A nyní už jsme na stopě chybějícího zpravodaje. Pan Fox nám na chvilku zmizel, ale určitě brzy dorazí. Dovolte, abych nyní eh, se stručně zjistil přítomnosti nových zpravodajů tohoto důležitého stanoviska eh, k výroční politice, výroční zprávy o politice hospodářské soutěže, pan Šváb za EPP, paní Gephardt eh, za SAD, pan Buzoj, myslím, že nikdo z ALDE tu není, paní Rille, pan, pan Engstrom, paní Rille, Někdo jiný? Nějaký dobrovolník? Dále je tu eh, Ter Broms. Pan Fox je na cestě, ano? Ještě nejprve zmíním časový rámec této věci. Ušetří nám to čas později. Takže jak to vypadá? Za monogramem prací tady na nás čas opravdu tlačí, protože výbor ECO navrhuje hlasování 22. listopadu. Takže eh, budeme muset eh, své poznací návrhy projednat a eh, odhlasovat 21. listopadu a potom pan Fox bude muset odvést kus inteligentní práce tak, aby se postaralo to, že naše poznací návrhy se promítnou poté hlasování ve výboru Ekon. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. října ve 12.00. Ano, pane Švábe? Děkuji mnohokrát po té, co jste mi dal příležitost pohovořit k jednacímu řádu. Rád bych něco řekl. Nejprve chci konstatovat, že na žádný pát nebylo přáním tady eh, E, nějak znova vyvolat tu otázku ke kompromisním návrhům. Ani jsme nechtěli nějak prostě urážet sociálně demokratickou frakci nebo jinou frakci. Já jsem chtěl jenom vědět, zda předsedové výboru možná bez mé znalosti nedospěli k jednotnému hodnocení jednacího řádu. Ale podle mého názoru tomu tak není, takže je všechno v pořádku. To bylo jenom to přání, abychom s pozměňovacími návrhy k kompromisu měli možnost i v pozdější době procesu ještě umožnit oddělené či dílčí hlasování a myslím, že s tím pan předseda může souhlasit. Koordinátoři tady to taky tak chtějí. Jednalo se vlastně jenom o výklad jednacího řádu výboru. Pokud o mne, já jsem řekl, že jsem služebníkem koordinátora politických skupin v této věci. Já se tady připojím k vaší dohodě. Nebyl jsem to já, kdo si stěžoval na dílčí hlasování. Zdálo se mi. Měla bych k tomu prosím ještě říci, protože jsem zjistila, že většina dílčího hlasování pocházela od Evropské lidové strany. Domnívám se, že taky asi nemáte veliký zájem na tom, abychom naši proceduru změnili. To znamená, že se tím nemusíme dále zdržovat, alespoň doufám. Já si nemyslím, jak jsme zde radí, pokud jednací řád nic nám nebrání v tom eh, provádět dělčí hlasování u kompromisu ve výboru, ale není to povoleno v plénu, což je samozřejmě důležité, protože mnoho kompromisů do pléna není, jsou eh, zásadní dohody mezi radou a komisí, to znamená, není možné měnit, protože to už je definitivní výsledek. Ale pokud je o mne, já jsem připraven k velké flexibilitě, pokud s tím budou souhlasit z politické skupiny a znamená, pokud zpravodaj, silný zpravodajovi eh, se nebudou stěžovat, že nebyli konzultováni. Samozřejmě paní Gepartová to, co říká, eh, je pravda. Někdy při tvrdých jednáních se objevují kompromisy na poslední, na poslední chvíli, ale eh, pokud takové, takové přání výboru, tak samozřejmě je možné jak to postupovat. Takže já jsem připraven to ponechat vždy na dobrém na, na zdravém rozumu týmu, který připravuje ten, který návrh. I když je možné, že předseda výboru Ekon eh, to vidí jinak. Pane Foxy, velmi rádi vás vidíme. To, je, to není ten týž pan Fox, který se dostal do zpráv v Británii, eh, v Británii ale zrovna tak eh, silný poslanec za britskou konzervativní stranu, takže prosím, seznamte nás s výhledem u politiky hospodářské soutěže. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, překrývalo, překrývala se mi dvě, dvě schůze. Pokud je tedy o politiku hospodářské soutěže, která je klíčovou součástí rozvoje jednotného vnitřního trhu, nejenom pokud je o zajištění, zajištění rovné hospodářské soutěže, ale také e, dostatečné volby pro spotřebitele. Já si myslím, že komise je třeba poblahopřát k její práci v této oblasti, znamená pokud je o vynoucování pravidel. Eh, seznamujeme se již se 40. výroční zprávou o politice hospodářské soutěže a byl bych rád, aby se naše stanovisko z našeho výboru eh, zaměřilo na transparentnost a zajištění dostatečného výběru pro spotřebitele. A chci se zaměřit na pět eh, konkrétních oblastí. To je transparentnost, dodavatelský řetězec pro potraviny, energetické ceny, systém jednotného patentu a posílení konkurenčního chování konkurenceschopného chování. Eh, všech těchto pět témat by se zasloužilo svoji zvláštní zprávu. Já se pouze stručně dotknu některých z nich. Eh, Zvýšena, eh, zvýšená transparentnost dává spotřebitelům možnost lépe vyhodnocovat trh a zanalizovat cenové struktury. Také to pomáhá s otevřením trhu a je to hnacím motorem konkurence, což by mělo přinést nižší ceny pro spotřebitele, což obzvlášť představuje přínos pro zranitelné skupiny spotřebitelů. Máme dát příklad ze Spojeného království. Eh, pokud vzrostou, vzrostou velkoobchodní ceny elektřiny, cena paliva pro spotřebitele eh, vzrůstá opravdu raketově. A pokud eh, velkoobchodní ceny klesají, u spotřebitele drobného se to promítne daleko pomaleji. To je nepřijatelné. Já věřím, že větší transparentnost na trhu nám pomůže určit, proč k tomu dochází a zda je to ospravedlnitelné. Pane předsedo, v tomto výboru bychom mohli let všem spohnout dopředu, pokud bychom navrhli praktická řešení, která mohou použít členské státy a komise, aby zaručili férové eh, prostředí pro spotřebitele a já se těším na spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji, tedy se stínovými zpravodaji na této věci. Děkuji mnohokrát a děkuji, že jste nám připomněl, že je to už 40. výročí. Eh, nyní pan Švab, paní eh, Gebhardt, pan Buzoj a paní Rüle, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolega Fox hovořil o své zprávě a zmínil několik bodů, které, se kterými já plně souhlasím. Já chci poděkovat všem kolegům v tomto, v tomto výboru, že eh, se eh, podařilo přizpůsobit průběh prací zde ve výboru, ve, ve výboru Econ. Samozřejmě eh, nejedná se o to, že bychom se vyjadřovali eh, ke zprávě z roku 2009, v roce 2011 je to zpráva z roku 2010, eh, eh, která má být kompletně odsouhlasena v roce 2012, proto není času na zbyt a musíme se zaměřit na konkrétní věci. K tomu, co říkal pan Fox, mám jenom jednu věc, ta se týká k bodu 6 na jeho seznamu. I já vítám závěr rady o evropském patentu, ale já si myslím, že to není jediné, jediná věc, kterou můžeme podniknout v této oblasti. Samozřejmě říkáme, že to je dobrý závěr, ale není to závěr jediný. Jinak to podporuji. A já ještě jako bod k tomu, co vzal pan Fox v oblasti transparentnosti. Eh, spotřebitelé často nedovedou zohlednit eh, kartelové ochranné prostředky, které se často objevují na trhu a o kterých se často hovoří. Zde nám jde zejména o e, efektivitu a transparentnost poplatků. Zde musíme e, dát e, spotřebitelům k dispozici informace v souladu s nařízením z roku 2003. Roli zde hraje také ta otázka, jak dochází k vyrovnání cen při zapojení třetích stran, zejména pokud jde o eh, spotřebitele, kteří jsou ovlivněni kartelovými dohodami. Eh, je zde pak několik bodů, které zatím ponechám pro sebe. Těším se na spolupráci, těším se na stanovisko pro výbor Ekon, které, myslím, bude velice užitečné. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Paní Gebhardt. Děkuji pěkně. Eh, možná by výbor Ekon eh, mohl eh, pracovat poněkud efektivněji, abychom pak my nebyli pod takovým tlakem. Že ano, náš výbor chce pracovat stejně zodpovědně jako výbor Ekon. Děkuji panu Foxovi za návrh stanoviska. Myslím si, že to je návrh velice dobrý. Konkrétně ta témata transparentnost cen, je jednou z velice důležitých otázek. V této souvislosti by se mohlo hovořit i o jiných příkladech, eh, které já za, ráda zakomponuji do pozměňovacích návrhů. Například celé to téma roamingu, o kterým jsme se už často zabývali, a další témata. Velice pozitivně se dívám na váš bod číslo 3, kde jde o transparentnost a pokud jde o řetězce potravinových dodavatelů, kde jde o to eh, zjistit, kde přesně vznikají ceny, které pak spotřebitelé vidí, protože eh, poté často dochází k boji, že zemědělci si stěžují, že nedostávají nic za své produkty a spotřebitelé si stěžují, že produkty jsou strašně drahé. Takže my se musíme podívat na tu cenovou strukturu, eh, zkrátka odkud ta cena pochází aby spotřebitelé měli lepší informace o tom, eh, jak to vypadá. A zejména bych pak také ráda zmínila kvalitu produktu, která rovněž hraje důležitou roli a kterou vy jste nezmínil. Jinak musím říci, že se těším na dobrou spolupráci, jsem přesvědčena, že dosáhneme dobrých výsledků. Děkuji. Děkuji, pan Buzoj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já chci poděkovat eh, panu Foxovi za návrh stanoviska. Je to návrh velice dobrý, zdůrazňuje celou řadu důležitých prvků eh, v rámci eh, rozvoje velice konkurenceschopného vnitřního trhu. Zejména vítám referenci k energetickému sektoru, kdy se hovoří o tom, že konkurence naprosto zásadní pro vybudování stabilního vnitřního trhu s energií. Jsem velice rád, že většina členských států zrušila regulované tarify případně momentálně podnikají kroky, které k tomu povedou. Eh, myslím si, že to výrazně posílí konkurenci schopnost v energetickém sektoru. Rovněž vítám referenci k systému evropských patentů, který si zaslouží renovaci a který povede rovněž ke zvýšení konkurence na jednotném trhu. To je velice užitečné například pro farmaceutický sektor, ale i pro sektory ostatní. Chtěl bych dodat něco o dočasném rámci o státní pomoci, eh, o kterém se v návrhu stanoviska nemluví. Já si myslím, že tento dočasný rámec a rozhodnutí Evropské komise, že bude platný až do konce eh, tohoto roku velice pragmatickým. Bylo to nutné pro zajištění finanční stability a proto, aby se zajistilo, že banky budou nadále plnit svou funkci, poskytovat úvěr reálné ekonomice. Je to o to důležitější, tím spíš, že obnova ekonomiky byla mnohem pomalejší v loňském roce a vyhlídka dalšího trvání krize je velice reálná. Komise tento přístup musí zachovávat, ale na druhou stranu by se měla zabývat hledáním dalších možností, protože tento dočasný rámec nelze uplatňovat do nekonečna. Jsem rád, že došlo nakonec k dohodě mezi Vízou a Evropskou komisí, pokud jde o multilaterální směné kurzy a že se jejich úroveň podařilo snížit na 0,2 Myslím si, že toto je jednoznačně pozitivní vývoj který eh, uživatelům usnadní platby kartou, když jdou nakupovat, aniž by museli eh, platit další náklady. Myslím si, že se pomalu a jistě dostáváme do normální situace, protože je nemožné propagovat elektronický obchod a digitální agendu, o čemž hodně mluvíme, a zároveň mluvit o omezeních elektronických pladeb jenom proto, že existuje nějaký směný kurz, který, je eh, za, k, k, který jde na vrub prodejce. Děkuji, paní Rivle. Děkuji. Já chci poděkovat panu Spravodajovi, chci poděkovat, že se zaměřil na malý počet věcí. Myslím si, že tím pádem budeme mít eh, výraznější dopad, než kdybychom se zabývali eh, mnoha tématy. Souhlasím s tím, co říkala paní Gebhardt o roamingu, protože toto je pro spotřebitele naprosto zásadní. Ale jinak to, co říkáte o řetězci potravin a energetice, je naprosto zásadní. Zde potřebujeme co nejvyšší transparentnost to samé si ale myslím zároveň o tom roamingu, to byste tam mohli ještě doplnit, ale myslím si, že v zásadě jste ta důležitá témata všechna zohlednil. Děkuji a plně vás podpořím. Děkuji. Dobrá, děkuji vám všem. Ještě jeden praktický bod ode mě jako předsedy, abychom toto propojili s cenovou transparentností, s čím všichni souhlasíme, že je potřeba eh, toto zdůraznit, by možná bylo dobré upozornit eh, na výsledky průzkumu mezi spotřebiteli, kde se ukazují eh, výrazné rozdíly mezi cenami hlavních komodit v různých členských státech, což nám jasně indikuje určitý nedostatek v fungování efektivního spotřebitelského trhu. Takže to je něco, na co bychom snad mohli DG Competition upozornit. Možná bychom je mohli požádat, aby se na ty indikátory ještě podívali protože myslím si, že eh, fungující konkurence je pro spotřebitele naprosto zásadní. A to budeme diskutovat i na koordinátorech, ale myslím si, že je čas, abychom si sem pozvali komisi, aby k tomuto výboru eh, promluvila, protože si myslím, že eh, komisař pro konkurenceschopnost pro spotřebitele velice, za, velice důležitou funkci, ale možná, že to budeme moci nechat na první kvartál příštího roku. Paní Proms, máme malinko času. Chcete něco říci? k tomu, co jste slyšela. Děkuji vám, pane předsedo. Z naší strany můžu říci, že komise vítá návrh stanoviska pana Foxe. Podle našeho názoru toto stanovisko eh, hovoří o velice zásadních tématech pro vnitřní trh, energie, evropský patent, dodávky potravin, transparentnost. Zejména vítáme eh, důležitost, eh, kterou toto stanovisko přikládá našim vynucovacím prostředkům. Eh, Zatím k tomu stanovisku nemáme žádné konkrétní komentáře a těšíme se na následující diskusi. Děkuji vám za slovo. Děkuji mnohokrát. Pane Foxy, než jste dorazil, využil jsem čas, abych již koliky seznámil s časovým rámcem, takže pokud ještě kromě toho máte něco jiného, prosím. Děkuji vám za to, pane předsedo, a děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Zaznamenal jsem si vaše slova, pane předsedo, ohledně eh, scoreboardu, eh, spotřebitelského scoreboardu jednotného vřečního trhu a také to, co říkala paní Rile ohledně eh, roamingu v telekomunikacích. To pravda není ve stanovisku zmíněno a možná bychom to mohli, mohli ošetřit prostřednictvím pozněvacích návrhů. V každém případě myslím, že tato diskuse byla velmi konstruktivní. Děkuji. Děkuji. Výborně, tím jsme uzavřeli tento bod a nyní jsme měli projednat další bod, kterým je, kterým je druhá zpráva či stanovisko paní McClarkenové ohledně příspěvku evropských orgánů a institucí ke konsolidaci a pokroku boloňského procesu. pokud vím, paní McClarkenová je na cestě. Tak to je skvělé načasování. So I think from the commission we have Mr. Tyson, is that right? Very good. Za komisi tu máme paní Tyson, že? Paní Tyson se k nám připojila z komise. Jde o zprávu, respektive stanovisko pro výbor pro kulturu a vzdělávání. Jak jsem říkal, k příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci a pokroku v rámci boloňského procesu. Výbor vyzval paní McClarkenovou, aby se to ujala, protože to souvisí s jejím vynikajícím stanoviskem, o kterém jsme před chvílí hlasovali. Takže Emo, s vám předávám slovo, aby se nám představila svůj návrh stanoviska. Vím, že máte za sebou velmi, velmi nabitý den, takže vítám vás opět zde v sále. Ano, vidím, pane předsedo, že skvěle dodržujete časový plán za to se zasloužíte úctu. Takže k tomuto stanovisku, jak víte, boloňský proces je velmi eh, ambiciozním dlouhodobým eh, plánem zaručit celoevropský prostor pro vzdělávání, profesní vzdělávání. Prostě na mělo by se tedy eh, měla by se Evropa stát místem, kde existují nejdynamičtější vzdělávací instituce. Čína například překonala Evropou co do počtu studentů vysokých škol před několika lety. Předpokládá se, že v roce 2025 nás přeběhne Indie. Je tady klíčové, aby naši mladí měli možnost si, si rozvíjet svoji zaměstnatelnost, posouvat své dovednosti studiem i v jiných členských státech. Musíme tedy poskytnout rámec pro to, aby informace se mohly to informace o kvalifikaci, které poskytují, tak abychom měli komparabilní, kompatibilní systém, který může posílit mobilitu. Mé stanovisko eh, vyzdvihuje roli výzkumu a inovací. Eh, naše univerzity se musí stát inovativnějšími prostřednictvím Evropského no, prostoru pro výzkum a je se také naplní rámci program. Já samozřejmě zdůrazňuji pojitko mezi boloňským procesem a tématem, které jsme projednávali dříve dnes odpoledne, což jsou profesní, respektive odborné kvalifikace. A apeluji na komise a členské státy, aby spolupracovali a zlepšili eh, evropský systém eh, transferu akumulace kreditů, eh, aby tento systém ECTS tedy pomohl zvýšit transparentnost jakožto srovnávací nástroj usnadňující uznávání odborných kvalifikací. E, příští čtvrtek 27. října v poledne je termín pro poznací návrhy s tím, že je projednány a hlasování e, má nastat 22. listopadu. Samozřejmě se sejdeme se s těmi zpravodaji mezi těmito e, dvěma termíny a je pravděpodobné, že ve Štrasburku to přijde na pořád v listopadu. Děkuji. Stínový zpravodaj, paní Legry, paní Verňo, nevím, zda paní Gebhardt tomu bude chtít něco říct, pan Buzoj zde je. Paní Rile možná se také vezme slovo. Paní Rund. Takže paní Legrip, prosím. Děkuji, pane předsedo. Stále tedy hovoříme o mobilitě našich spoluobčanů, což je téma, které je opravdu jádrem Eh, evropského projektu jednotného vnitřního trhu a celé jeho problematiky. Jak jsme viděli, eh, předchozí stanovisko kolegyně a eh, prošlo valnou většinou hlasů v tomto výboru, čemuž jsem ráda. Já tedy jsem francouzská a když hovoříme o mobilitě a zároveň miluji kino a e, v této souvislosti tady e, musím vzpomenout dva filmy, kultovní filmy věnované studentům v EU. Je to film Auberge Espagnol a také e, Pupe Russe, což jsou filmy, které, myslím, se vysílaly a promítali v kinech i jinde než ve Francii. A jsou, myslím, krásnou ukázkou, obrazem i zvukem toho, jak důležité je prohlubovat vztahy mezi univerzitami a studentské výměny. Já mohu jedině souhlasit s naší zpravodajkou, souhlasím se všemi jejími doporučeními i s tím, že chce klást důraz, respektive s výběrem tedy aspektů, na které chce klást důraz nebudu uvádět eh, vše, v čem se shodujeme. Těch věcí je hodně, jsou to důležité body. Jenom chci říci, že budou zpravodajce či navrhovatelce k dispozici eh, pro případná dvě, tři další témata. Byla bych ráda, kdybychom v tomto stanovisku mohli zmínit také program Erasmus. Vím, že výbor pro kulturu to možná sám udělá dostatečně, ale myslím, že bychom měli zmínit eh, velký úspěch a eh, také počty studentů v tomto programu. V roce 2010 to bylo 2,2 milionů studentů, eh, které čerpali, čerpali tedy podporu v rámci tohoto programu, čerpali stipendia. Je to opravdu ohromující program, a ty prostředky na program Erasmus by měly být nastaveny jako trvalý výdaj, eh, zároveň by mohly být posíleny. Myslím, že náš výbor IMCO by mohl využít toto stanovisko, tohoto stanoviska, aby vyjádřil svoji maximální podporu programu Erasmus. A možná bychom také tohoto stanoviska mohli využít k tomu, abychom zmínili jednu či dvě další myšlenky, Jednak pokud o systém transferu kreditu, aby do toho byly započítávány také stáže zrealizované v rámci studia, zejména stáže v zahraničí. Měli bychom trvat na tom, že tato období strávená stážemi jsou nedílnou součástí celého studia a také bychom možná mohli upozornit že třeba posilovat, posilit informovaná studentů, zejména na začátku studia, ohledně možností v oblasti mobility. Protože v některých členských státech například e, nejsou čerpány veškeré prostředky v rámci, e, nejsou tady vyčerpávány veškeré prostředky celý rozpočet programu Erasmus. Takže možná bychom mohli zlepšit informovanost studentů v členských státech, e, v členských států, tedy různých organizací, které mohou studenty, eh, mladé studenty, jakožto hlavní zainteresované, informovat o této věci. Tolik tedy několik podnětů ode mě a předložím určité poznací návrhy. V každém případě blahopřeji paní McClarkinové k tomuto velmi pozitivnímu návrhu stanoviska. Děkuji mnohokrát. Paní Legrip, paní Gebhardt, ne? Takže paní Eh, paní Verňo, to určitě bude velmi zajímat, určitě se vám ozve. Pan Buzoj nyní, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já chci poděkovat navrhovatelce za tento návrh stanoviska. Jsem rád, že s paní Meklárkenovou mohu opět spolupracovat. Nejen tady, pokud je o vzájemné uznávání odborných, odborných kvalifikací, ale také pokud je o boloňský proces. Myslím, že ty dvě stanoviska jsou opravdu výrazně propojeny. Eh, i když ten systém nevždy dobře funguje, je ta implementace nerovnoměrná, ale myslím, že musíme připustit, že boloňský proces eh, posílil kompatibilitu studia jak v EU, tak mimo ní. Je třeba si učinit eh, objektivní obrázek hodně boloňského procesu, musíme vědět, kde to nebylo dostatečně řádně implementováno, tak abychom mohli podniknout kroky a existující problémy řešit. Další prvek, který bych rád podpořil, je mobilita výzkumníků vědců. E, na to jsme již upozorňovali v souvislosti se zprávou paní Larry Komy o finanční e, o, e, o financování výzkumu a inovací. Myslím, že i tato, toto stanovisko může výrazně přispět na plně toto cíle. Dále, abych se vrátil k uznávání obrných kvalifikací a boloňskému procesu, věřím, že to propojení by mělo být ještě silnější. Je dobré, že studenti mají možnost studovat v zahraničí, ale Měl by, měl by, měl by zůstat lepší informace o uznávání kvalifikací, které studenti v zahraničí získají. Studenti musí být řádně informováni, informováni předem o tom, jaké budou jejich možnosti pracovního uplatnění a o tom, zda jejich kvalifikace bude uznána poté doma nebo v jiném členském státu. Slyšel jsem o případech, kde bylo pro studenty velmi eh, obtížné získat, eh, získat eh, aby jim tady uznali zkoušky, aby jim uznali kredity a bohužel některé zkoušky museli studenti skládat znovu. A konečně měla by existovat větší e, komunikace a spolupráce ohledně obsahu e, jednotlivých e, studijních programů či předmětů, tak aby se tak, aby studia byla kompatibilnější, aby se usnadnil život studentům. Děkuji a blahopřeji paní Meklákinové. Děkuji. Paní Ryle, velmi stručně a vítám paní Verňo. Až chytí dech, může uzavřít toto kolo stínových zpravodajů. Ale nejprve, nejprve vy, Bernadette, ještě se musí nadechnout. Děkuji mnohokrát. Já tady také nahrazuji Emily, která zde nemůže dnes být a chtěla jsem vysloveně poděkovat um, za nás všechny u paní zpravodajky, protože um, má velice správné stěžení body ve své zprávě, zejména co se týče těch vhodných kompetencí s cíly trvale udržitelného růstu. Co mě tak co mě podnítilo vstoupit do debaty, to je přesně zkušenost, kterou činíme s boloňským procesem ve členských státech. Je to velmi rozdílné právě proto, že proces implementace je velice rozdílný. To je systém, který spočívá na dobrovolnosti členských států. A to, co tady například řekl pan Buzol a paní Lekchyb s tím bodovým přenosem, a uznáváním. To e, také neustále znovu znovu kritizuje má země, že studenti se velice rád, by se velice rádi zúčastnili Erasmu, ale velice málo vědí o tom, zda jejich praktika budou uznána a proto váhají e, Erasmus využít a to je velká škoda. A proto eh, i v Německu běží hezké filmy o Erasmu. Takže si myslím, že potřebujeme určitou kvalitativní analýzu boloňského procesu v jednotlivých členských státech, abychom měli více informací o tom, kde probíhá boloňský proces dobře a kde to ještě trochu drhne. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní Mně. Excusez-moi pour mon absence. Já se moc omlouvám za to, že jsem tady nemohla být. Měla jsem domluvený termín. Je mi líto, že jsem nemohla být přítom na debatě. Chtěla jsem poděkovat paní McClarkin. Obecně viděno je to velice dobré stanovisko, protože to zásadně zde zmíněno a je to skutečně veliká výzva, před níž stojíme, co se týče více programů, například v odstavci 3 a role komise. Domnívám se, že je nezbytné vyjasnit vazbu mezi boloňským procesem pokrývající 49 zemí a evropskými státy. Co se týče harmonizace plánu a kurzu, certifikování diplomů. Myslím si, že můžeme říct, že to neběží až tak špatně, spíše dobře. Ale domnívám se, že je třeba jít daleko dál a to není otázka harmonizace vzdělávání a kompetenci, ale je to spíše otázka vývoje mentality je třeba položit otázku po roli institucí, aniž bychom eh, měli být nějaký preskriptiv, než bychom se snažili něco předepisovat, protože univerzity jsou v tomto ohledu velice choulostivé, ale máme tady jeden velice Eh, svízelný bod, který je třeba osvětlit. Musí to být transparentnější, aby se usnadnilo vzájemné uznávání a možnosti mobility studií, protože kurzy a studijní plány se tak mění stát od státu, ale i v rámci jednotlivých regionů od fakulty k fakultě, eh, tak tahle ta nedůvěra vůči Eh, přístupu jiných univerzit, jakož i určitá část odpovědnosti trochu oslabuje Erasmus. Když jsem viděla statistiky minulý měsíc a v mé zemi od minulého roku, eh, máme zlepšení eh, v rámci výměny studentů v Erasmu. Ale univerzity, které možná nemají dostatečné kapacity administrativní a nemají možná ani dostatek dobrých eh, informací, tak trochu váhají, co se týče informovanosti jejich studentů. A eh, potom tady se třeba něco nesleduje během celého kurzu před závěrem, eh, před ukončením ehm, vzdělání vysokoškolského. Myslím si, že tady máme také možnost nabídnout větší možnost výběru, ale je nezbytně nutné mít lepší údaje a ta sice obecně zhodné údaje. Samozřejmě, každá země má svá specifika, ale prostě snažit se nalézt ale nějaký minimální společný jmenovatel, alespoň v těch zemích, které mm, mm, hodně předepisují a dávají studentům málo šancí volby ve srovnání s těmi, které dávají studentům daleko více svobody při jejich volbě. Když se podíváme na paragraf 6, tady máme samozřejmě zase tu vazbu na uznávání profesních kvalifikací, protože se na to odkazuje a také způsob, jak to užívat jako nástroj určitým imperativním způsobem. Je třeba popřemýšlet o kompetentnosti a nejenom o obsahu kurzu. To se mi zdá být poněkud stěžádostivý cíl, ale domnívám se, že je třeba absolutně použít nějaký nástroj umožnící nám srovnání. Když se podíváme na možnosti univerzit, abychom mohli mít určitou komparativní tabulku toho, čemu se teď říká studentské kredity, protože abychom mohli srovnávat věci, potřebujeme tři, čtyři kredity pro určité věci v určité zemi a někde třeba v jiné zemi potřebuje se deset kreditů na nějaké jiné univerzitě v jiné země a to rozhodně není dobré ani pro studenty, ani pro tu myšlenku jako takovou, když chceme evropskou úroveň eh, tohoto tématu. Děkuji mnohokrát. Well, thank you all very much. Děkuji vám všem za vaše komentáře. Chce k tomu ještě někdo promluvit? Není tomu tak? Možná tedy za komisi pan Tyson bude chtít něco říci. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji výboru za zájem, se kterým přistupuji k tomuto tématu. Vzdělávání je důležité téma a nelze je nechat pouze na učitele. Jsem rád, že se o ně zajímá i tento výbor. Vážení poslanci si možná všimli, že komise vydala komuniké, pokud jde o harmonizaci systému vysokého školského vzdělání před několika týdny a pokud jste ten návrh viděli, viděli jste, že zde panuje velký soulad mezi tím, co navrhuje zde pan navrhovatel a s čím přichází komise sama, pokud jde o priority do budoucna kromě velice důležité role univerzit a dalších institucí vysokoškolského vzdělání v oblasti vytváření znalostí je důležité uznat, že můžeme rozšířit přístup k vyššímu eh, vzdělání, snížit množství, počty eh, vyloučených studentů a upravit potřeby Eh, upravit vzdělávání podle potřeb nových zákazníků vysokého školství. Ta, to je ta modularita, kterou zmínil pan místo předseda. Je důležité, abychom zvýšili relevantnost a kvalitu vysokoškolských eh, programů, zejména dnes, když hovoříme o zaměstna, zaměstnatelnosti a dovednostech absolventů vysokých škol. Univerzity se plně angažují v oblasti inovací a kreativity, a e, přispívají významně k rozvoji regionu, kde se nacházejí. To vše je v e, komuniké komise zohledněno. Pokud jde o boloňský pro, boloňský proces, jak říkal pan místopředseda, i zde došlo k velkému pokroku za deset let e, existence tohoto protokolu. Dvě třetiny zemí zahrnutých do boloňského procesu Eh, nyní už 90% všech svých vysokoškolských programů rozdělil do bakalářského magisterského <laughs> studia a 75% všech programů již používají systém ECTS ve 45 ze 47 eh, sedmi boloňských zemí. Takže udělalo se toho do současnosti opravdu hodně. Nyní přijdeme k něčemu, co tento výbor zajímá. Těch 25% programů je většinou v oblastech týkajících se regulovaných profesí, to znamená oblastech, které jsou předmětem nařízení o odborných kvalifikacích. Komise se na tuto otázku ptala velice jasně pokud jde o otázku vytváření propojení mezi odbornými kvalifikacemi a boloňským procesem. Momentálně však není úplně jasné, jak by se to dalo udělat vzhledem k tomu, jak, ne, jak nepravidelně je ECTS prováděno v členských státech. Kromě výzev eh, komisi a členským státům, které máme, vidíme, rovněž výzvy pro samotné vysokoškolské instituce, protože jsou to právě oni, které stanovují svá kurikula, své studijní programy a způsob, jakým jsou tyto podávány. Vysokoškolské instituce často se stávají nezávislejšími, což má pro tento proces vážné dopady. E, na mezivládní konferenci v Bukurešti v dubnu příštího roku budou předloženy e, závěry ze strany komise, e, do čehož přispívá i síť Euridice. Díky tomu bude tato zpráva mnohem podrobnější než zpráva v letech předchozích a myslím si, že bude tím spíš užitečná pro Evropský parlament jako celek. Na závěr eh, chci říci, že vítáme to, co bylo eh, uvedeno v návrhu stanoviska a to, co bylo řečeno váženými poslanci dnes odpoledne a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. Takže nyní má opět slovo zpravodajka, která eh, toto celé schrne. Eh, časový plán už jsme, myslím, slyšeli, takže jenom ve stručnosti. Prosím, paní McLarkin, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Díky všem za příspěvky, díky za komentáře od komise. Já si myslím, že eh, návrh, návrh stanoviska této oblasti je velice složitý kvůli specifikum této oblasti. Samozřejmě chtěli jsme odkázat i na program Erasmus, který mnoha studentům poskytl krásné zkušenosti, jak doufám, bude se, podařit se nám vypracovat pozměňovací návrh, kde toto uvedeno bude. Já jsem se chtěla zaměřit do co nejvyšší možné míry na to, jaké je hledisko výboru pro vnitřní trh pro tuto zprávu. E, zbytek, myslím, obsáhne výbor pro kulturní záležitosti. Nicméně jsem velice ráda, že zde existuje podpora pro mobilitu výzkumníků, podíváme se na lepší možnosti koordinace mezi jednotlivými institucemi. Já eh, ráda podpořím jakýkoliv dialog mezi sférou biznesu a univerzitní sférou. Myslím si, že zde bude mnoho příležitostí pro cestování a pro nalézání možných učňovských a jiných míst. Eh, takže celkově za to nápadů dobrých je tu celá řada. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Dobrá, děkujeme. Takže jenom to tak schrneme. 27. října eh, termín pro pozměňovací návrhy ve 12.00 a poté budeme 22.11. mít opravdu nabitý program hlasování. Toto bude součástí posledního zasedání tohoto třídenního zasedání eh, tohoto výboru eh, v letošním roce. Takže uvidíme se 21. a 23. listopadu 2011. Mnoho z nás pojede do Turecka na na konferenci na rozhovory o tématech souvisejících s ochranou spotřebitelů a vnitřní trh a poté bude další schůze 5.12., což bude konečné zasedání. Eh, možnost je setkat se také 20. prosince. Eh, o tom vás budeme ještě informovat, za toto jednání proběhne. Takže to byla poslední věc na pořadu jednání dnes. Nyní bude krátká schůze koordinátorů. Děkuji všem zpravodajům. Děkuji zejména paní McClarkinové, která zde měla dva velké příspěvky v hlasování v podobě vlastní zprávy a stanoviska. Takže za to vám děkujeme, děkujeme všem stínovým zpravodajům. Nyní tady poprosím několik krátkých minut přestávku. Eh, ti, kteří nejste součástí schůze koordinátorů, prosím opuste sál a poté zahájíme schůzi koordinátorů. Děkuji vám za pozornost.